Welcome to everybody. We can start now. Takže můžeme začít. Všechny vás vítám, takže prosím zaujměte místa. Takže máme různé, různá témata, velmi zajímavé zprávy, od kterých bychom měli diskutovat a nakonec budeme mít také informaci z DG Kalt o e, situaci týkající se provádění programu Kreativní Evropa. Nyní dávám slovo prvnímu zpravodaji Michelovi Remonovi. A jedná se o zprávu na cestě k obnovení schody o vymáhání práv duševního vlastnictví, akční plán EU. Věcně příslušný výbor je Jury a nyní tedy bychom měli mít tedy rozpravu a dávám nyní slovo zpravodaji a budu pokračovat v italštině. Uh, the first draft has been sent to the, to the shadows as far as I'm aware uh, yesterday. včera jsem navrhoval uh, pět bodů v daném návrhu. Prvním je to, že klíčovým cílem akčního plánu by bylo, mělo být pracovat s spolehlivými eh, daty. Většina je poskytována odvětvým průmyslem, který má zjevně zájem na tom ukázat, že dochází ke značnému zneužití duševního vlastnictví. Takže potřebujeme objektivní údaje a měli bychom učinit vše, abychom je poskytovali a uměli s nimi pracovat. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu by měl eh, být eh, povinován eh, tato data shromážďovat a poskytovat pro naši strategii. Třetí a čtvrtý bod jdou ruku v ruce v zájmu inovace a kreativity je nutno zajistit, eh, že všechny informace o právech duševního vlastnictví jsou co nejtransparentnější. A to eh, jde ruku v ruce s novým zákonem o autorských právech, jenž byl projednáván na výboru Jury a bude ještě příští měsíc chceme-li mít eh, nový inovativní zákon o autorských právech, eh, tak musíme zajistit, aby byl uživatelsky eh, snadný aby lidé věděli, kdy má být prováděn a jak, jaké informace mají být poskytovány, co mohou používat a jaká práva duševního vlastnictví se na co vztahují. To je bod 2 a bod 3. Bod 4 zdůrazňuje, že otevřený eh, výzkum, otevřený přístup eh, k duševnímu vlastnictví je velmi důležité pro náš vývoj. Máli být digitální jednotný trh eh, klíčovým bodem pro parlament i komisi je to velmi důležité z tohoto důvodu a z hlediska prosazování eh, práv duševního vlastnictví bychom eh, si měli uvědomit, že není naším zájmem eh, mít tu nejpřísnější, kontrolu, ale spíš tedy možnost provádět kontrolu. Další bod specifický v rámci otázek zdraví a bezpečnosti. Padělané produkty jsou patrně nejenom problémem eh, v rámci eh, ochrany práv duševního vlastnictví, ale také jsou, eh, se týkají právě práv duševního vlastnictví a já bych nechtěl, aby se tyto dvě věci zaměňovaly nebo směšovaly, ale aby se k ním přistupovalo odděleně, protože to vyžaduje skutečně seriózní přístup. A to se zmiňuje právě v pátém bodu. To je v zásadě vše a samozřejmě rád si vyslechnu vaše připomínky nebo poznámky. Děkuji, pane kolego Remon. Máme již jednu přihlášku do diskuse, a to od eh, kolegy Žuloa jemuž děkuji za přihlášení se a jemuž dávám slovo a pak prosím, když se přihlásí další. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem nejprve bych rád přivítal práci zpravodaje, který nám uvedl své stanovisko. Je pravda, že otázka Eh, útoků nebo napadání duševního práva se samozřejmě týká všech kulturních a kreativních odvětví evropských a spočívá to právě hodně na těchto právech a je důležité, abychom se k tomu vyjádřili. Samozřejmě sdílíme všichni vůli která zde byla vyjádřena, to znamená zvyšovat transparentnost a založit veškerý boj proti porušování práv duševního vlastnictví na, zá, na údajích, které jsou spolehlivé. Myslím si, že by ještě mohly být poskytnuty i jiné odpovědi než ty, které zde zazněly. Ve stanovisku, které vyjádřil pan Rimu, jsou některé konkrétní a důležité problémy, ale ještě určitě další bychom mohli zmínit, i když chápu nutnost eh, toho stanoviska z vlastní iniciativy. Uvedl bych dva příklady. První příklad se týká otázky zisku vytěženého z, z, ne, z nezákonného stahování tedy a druhé je, druhá věc je padělání. Eh, těch online uveřejňovaných uměleckých děl. Co se týká těch host, hostů, hostitelských eh, plat, platform, tak je možná zde taková kombinace předplatného a reklamy, tak, aby mohli vlastně mít uživatelé vyšší rychlost stahování, ale také větší prostor pro ukládání tady ty stránky, které vlastně slouží k ilegálnímu stahování, Eh, z toho vlastně nepřímo těží a právě zde dochází k zasahování nebo k porušování práv duševního vlastnictví. A druhý příklad, i když je propojen s digitální oblastí, tak to je zvyšování počtu padělaných uměleckých děl, která jsou uváděna na trh a která obíhají na trhu, zejména z důvodu rozvoje online prodeje tady tyto eh, stránky pro online prodej neumožňují kontrolu pravosti, autenticity těchto děl a tedy veřejnost může být klamána ohledně toho, co si kupuje a mohou obíhat eh, v nátrhu i na eh, nezákonně padělaná umělecká díla. Mohl bych uvést další příklady, jejich velký počet a jsem si jistý, že pozměňovací návrhy, které můžeme předložit, se budou týkat ještě více oblastí než ty příklady, které jsem uvedl, nicméně si myslím, že reakce a odpovědi je jich mnoho a měli by kombinovat dohody v určitých odvětvích, informovanost a také konzultaci různých zúčastněných stran. Toto všechno je nezbytné, abychom dosáhli schody a abychom dosáhli osvědčených postupů, které, které by snížily porušování práv duševních vlastnictví. Ještě jednou děkuji zpravodaji za to vysvětlení, které nám poskytl a to jsou tedy věci, které jsem chtěl doplnit. Děkuji za váš příspěvek, paní Cameron Evert. Demokraten. No, děkuji za, pro sociální demokraty. E, vlastně kolega Gramatikakis e, je stínovým zpravodajem který eh, se ale nechává omluvit, protože kvůli řeckému volebnímu eh, boji dnes eh, nemůže být přítomen. Ale pár věcí mi napsal a požádal mě, abych je tady přednesla. Jeden z stěžených bodů by podle jeho eh, názoru mělo být i zlepšení eh, občanskoprávních eh, postupů týkajících se práv duševního vlastnictví hlavně pro malé a střední podniky, protože právě tyto hrají klíčovou roli v kreativním sektoru a často ale nedisponují kapacitami pro to, aby mohli prosazovat své právo. Ale on píše tady výslovně, že takovéto postupy, mm, mm, že postupy v oblasti porušování autorských práv mm, Eh, je něco, na co bychom měli dbát, tak aby nebyla přitom porušena základní práva. A mm, jde o to, abychom tady eh, vytvořili rozumnou rovnováhu, zvláště když eh, mluvíme o mm, oblasti internetu, aby tady byla ona správná rovnováha a aby v zásadě nebyla dotčena mm, základní práva. Potřeba cíleně, zacílené komunikační kampaně, to bude rozhodující proto, abychom zvýšili povědomí zvláště mladé generace, která eh, se vyrůstá v digitální éře. A těmto mladým lidem bychom měli trošku ukázat, co vlastně znamená autorské právo. A eh, že i kreativní hlavy mají právo dostat odměnu za svůj kreativní eh, výkon. Tady by mělo být povědomí o hodnotě kreativních děl. Hlavním cílem akčního plánu má vedle eh, účinného prosazování práv duševního vlastnictví být také eh, v širších eh, legálních nabídek, protože ty hrají klíčovou roli pro vytváření pracovních míst, inovaci a kreativitu, konkurenceschopnost a také kulturní diverzitu. Zvláště v dobách finanční krize, v které podpora kultury eh, zažívá eh, velká redukce, eh, tak duševní vlastníci, právě duševní vlastnictví jsou důležitá i pro příjmy umělkyní a umělců a proto zajištění férové odměny pro takové umělce je jedním z hlavních cílů akčního plánu. A důležité přitom je i rozšíření právní nabídky eh, kulturních, kreativních online eh, obsahu, tak aby to pro uživatele bylo lehce přístupné a aby i oni mohli eh, lehce cestou onlineovou zaplatit. Protože vždy znovu zjišťujeme, že mnohé je dnes příliš komplikované a je jednodušší si něco stáhnout nelegálně, než zaplatit třeba 2,50 eura, 50, protože je to pořád ještě hodně komplikované. Komise by měla být motivována k tomu, aby eh, sledovala nedávný vývoj pro prosazení příslušného eh, patentu, když jde o prosazování práv duševního vlastnictví, eh, aby se to uspůsobilo digitálnímu věku. Mělo by se zdůraznit taky, že falšované výrobky mm, e, nevedou jen k ztrátě příjmu pro seriózní podniky, ale také vedou ke ztrátě pracovních příležitostí, ke poškození jména a ke zvýšených, e, na zvýšení nákladů. A Mimo to také e, se tady posiluje oblast organizované kriminality, kromě toho, co už tady bylo zmíněno, kromě další problematiky, která se týká spotřebitelů, spotřebitelek, tím myslím konkrétně falšované léčiva. Preventivní opatření jsou zapotření a přesnějších systémů evidenčních, ehm, tak aby se ehm, přerušila, aby, se, aby tady neexistovalo porušování autorských práv. Tady samozřejmě platí, že se to nesmí dotknout základních práv a konečně v souladu s příslušnými eh, požadavky rady by komise měla být vyzvána k tomu, aby eh, byly přeskoumány všechny možné obce, které by mohly posloužit prosazování práv duševního vlastnictví, včetně návrhů týkajících se konkrétních eh, legislativních opatření. Pan Ettinger už to ohlásil, že je to můžeme očekávat ještě tento rok a myslím si, že všichni jsou velice zvědaví na toto, ale mm, pár informací, to bylo tak aspoň pár informací z naší strany, po případě od pana Gramatika Kis, abyste věděli, jaké konkrétní pozměňovací návrhy a doplňky k této zprávě ještě budou předloženy. Děkuji. Petra. Děkuji, Petro. Nyní paní Libacka se hlásí o slovo. Bardzo děkuji, paní převodničonce. Bardzo děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. A děkuji také eh, panu zpravodaji za velmi jasnou prezentaci stanoviska. Já mám eh, dotaz k bodu 4, protože eh, vy tam zmiňujete online přístup k výsledkům vědeckého výzkumu, ale my musíme pamatovat na to, že výsledky vědeckého výzkumu podléhají komercializaci. To se stává velmi často a pokračuje to a někdy to souvisí i s regulérními obchodními jednání, jednáními a někdy jsou vědecké poznatky, poznatky výzkumu eh, podrobený patentům. Takže skutečně musíme dodržovat eh, práva duševního vlastnictví. Otázkou ale je, jak sladit online přístup k výsledkům eh, vědeckého výzkumu eh, s těmi procesy, které jsem právě zmínil. Děkuji, paní McClarkin. Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě, že se musíme zaměřovat na eh, práva duševního vlastnictví. Chceme-li být znalostní ekonomikou a musíme eh, tedy zjistit, jak chránit naše nápady. A to musíme zdůraznit eh, zde a zajistit, že máme-li práva duševního vlastnictví, musí být i správně prosazována. Několik otázek na zpravodaje ohledně mm, jeho eh, návrhu. Konkrétně v bodu 1, tam chcete zajistit aby eh, práva duševního vlastnictví nebyla založena pouze na údaje eh, získané od průmyslu. Co tím přesně myslíte? Všichni držitelé práv mohou být jednotlivci, podniky, kooperace a oni jsou těmi nejpovolanějšími, aby eh, řekli, zdali hm, se domnívají, že došlo k porušení či nikoli. Takže co touto formulací myslíte? Myslíte tím snad hm, těsnější kontrolu prosazování práv duševního vlastnictví? předsednictví ze strany Evropské unie. V budoucnu druhý bod se týká vašeho odstavce 4 když se zabýváme výzkumem a e, výsledky výzkumu. Já se nedomnívám, že práva duševního vlastnictví e, ve vztahu k otevřenému výzkumu jsou výlučné. E, mohou s tím mít ruku v ruce. Když je něco zcela eh, mimořádného, tak eh, vyžaduje i mimořádné investice. Tak eh, musíme tedy mít na mysli, nebo si uvědomit, co máme vlastně na mysli. A dále v posledním odstavci je mi poněkud nejasné, nejasné, jaká rizika zdraví a bezpečnosti máte na mysli. Můžete uvést nějaké příklady, abyste objasnil ten, tu věc, kterou chcete vyjádřit bodem 5. Je eh, zcela podstatné, eh, podpořit eh, a ochránit práva duševního vlastnictví pro všich, všechny tvůrce a veškerý výzkum. Děkuji. Nyní má slovo pan Zlojevský. Paní předsedkyně, šanovní państwo. Paní předsedkyně, dámy a pánové, měl bych na zpravodaj dvě otázky. Před eh, pár lety jsem se zabýval statistickými daty, na pol léta se zabývám statistickými daty v kulturním sektoru a eh, často jsem měl eh, pochyby o kvalitě dat, která využíváme pro návrh zpráv. Chtěl bych se zeptat, jaké je vaše zhodnocení na posouzení informací. Data, která máte, která zpíváte pro svou zprávu, třeba o padělaných výrobcích, pirátství v nejrůznějších sektorech. Můžeme dnes eh, říct, že data, která eh, máme k dispozici, jsou spolehlivá a uspokojivá a že jsou správná. A můžeme říct, že na základě toho, co víme, můžeme eh, udělat návrh zprávy, která může platit jako spolehlivá. Děkuji. Kolega Jakonu. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl říct, to vlastně není ani otázka, ale spíše ta, taková připomínka nebo poznámka. Chtěl bych upozornit na jeden aspekt. Mně se nezajímá ani tak ta statistika, ale spíše mě znepokojuje ta skutečnost, že vlastně Eh, tady to porušování práv vede vždy k nějakému právnímu sporu, k právnímu konfliktu. To je vlastně také eh, ta cesta, kterou bych chtěl jít. Právě tady ty právní eh, konflikty, právní spory. A právě v tady tyto spory nebo konflikty v souvislosti s duševním vlastnictví. Tam jde vždy to znamená, že vlastně tam těmi oběťmi jsou vždy ti umělci nebo ti tvůrci těch děl, ale možná to není vždy tak. Já sám jsem byl zapojen do mm, určitého procesu v souvislosti s filmem, kde jsem hrál jako herec. A úzrivek tohoto filmu to bylo ještě v době Čaučeskova režimu v 70. letech tak byl použit v, te, v současném reklamním klipu. A právě já jsem tam byl použit jakožto pro a reklama na nějaký produkt, a, ale já jsem vlastně zjistil, že já nejsem ten, který zde dělá reklamu pro tento produkt a proto toto nemůžu dopustit a řekl jsem to té reklamní agentuře, ale odpověď byla, že ten film byl natočen v době Čaušeskově a pokud eh, vlastně jsem proti tomu, no, tak ať se obrátím na ty příslušné eh, odpovědné osoby v té doby. A oni vlastně využili eh, slabin nebo mezer v současné legislativě a obrátili to vlastně proti těm hercům, respektive proti mně tedy konkrétně proto vlastně ta práva a ta legislativa v příslušné oblasti musí být skutečně bez, bez mezer. Ne, neobávejte se, nakonec to řízení ten proces jsem vyhrál, ale vlastně ono se to netýká jen umělců. Proto potřebujeme nějaké společné zastoupení eh, umělců. Nějakou, nějaká společnost, která zastupuje práva umělců, na, například eh, fulha, filharmonie, tedy v eh, Bukurešti, eh, žal, podala tedy žalobu na velkou částku právě protože partituru, part, kterou použil rumunský orchestr, nebyla koupena přímo od tvůrce toho díla. Je a nakonec tedy v, te, v tomto proc, v tom, tento proces byl také vyřešen, ale právě jsou tyto mezery, tyto nedostatky v, v legislativě, které, na které bohužel narážíme a často se každý pokouší tedy těchto mezer využít a získat to svoje. Proto je potřeba práva duševního vlastnictví přistupovat k ním vždy s největší pozorností. Je zde vždy to riziko, že umělci, kteří jsou vlastně tvůrci, nejsou těmi oběťmi, ale že často také eh, vlastně obcházejí zákon. A právě v době internetu virtuálního podnikání ta kontrola je ještě obtížnější. Na to jsem chtěl jen poukázat, nicméně jsem přesvědčen o tom, že eh, vlastně ta, ta zpráva se zabývá těmi nejdůležitějšími věcmi. Děkuji. Ještě zde máme další já bych chtěla přidat dvě osobní připomínky. Nejprve k bodu, který by měl být prohloubený. Hovoříte zde o údajích, které zatím nejsou tak úplně spolehlivé v, v kreativním a kulturním průmyslu. To hodnocení však není negativní. Například se to týká eh, padělání, falšování, pirátských, pirátských porušování, ale potom potřebujeme také konkrétně specifické údaje. V kultu, pro kulturu ty věci jsou jasné, ale měli bychom také eh, specifikovat eh, tyto konkrétní údaje. Z tohoto důvodu jsme v roce 2012 byla založena observatoř. Myslím si, že to zasluhuje zmínky. A tato observatoř by měla umožnit Evropské unii a Evropské komisi mít tedy komplexnější, jasnější přehled o, a o spolehlivosti údajů. Byly provedeny velice zajímavé studie o týkající se právě používání a zneužívání také e, kulturních obsahů. zdá se, že mladí lidé se pomě- nedělají velké starosti s nelegálním stahováním obsahu. Takže měli bychom mít možnost lépe definovat propojení mezi investicemi do kultury, mezi uznáváním autorských práv a použití využití kulturních obsahů, protože bez toho nebude, nebude vlastně budoucnost pro kulturní a tvůrčí odvětví. Samozřejmě musíme přemýšlet o modelu, který bude užitečný pro výměny musíme také otevírat eh, tato odvětví uživatelům. Z tohoto hlediska observatoř navrhla a ostatně to je také převzato do evropského plánu zahájit určitou informační kampaň. A ještě poslední připomínka, kterou bych ráda učinila. Souhlasím s kolegy, kteří hovořili přede mnou existuje směrnice o o, si, siřelých dílech, o usnadnění přístupu k těmto dílům. A chtěli bychom tedy větší otevřenost, samozřejmě lepší přístupnost pro výsledky výzkumu. Ale domnívám se, že je potřeba, aby zde byla vytvořena skutečná rovnováha mezi vším tím, co se podniká v oblasti investic do výzkumu, je také potřeba najít prostředek k tomu, abychom zpřístupnili to využívání, ale aby to vždy bylo v zákonném rámci, protože investice do výzkumu samozřejmě musí vytvářet, generovat zisky, příjmy. Bez toho by ty investice neměly smysl. A toto by vlastně mělo být určitým způsobem kompenzováno. Nyní dávám slovo zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji za vaše příspěvky. Myslím si, že vše, co jsem slyšel, můžeme e, zapracovat do e, konečné verze tohoto stanoviska. A chtěl jsem ale odpovědět na některé z otázek a možná pár věcí vyjasnit. První je, týká se prvního odstavce data a co tím je míněno, to byly dvě otázky. Ne, nemáme přesná spolehlivé eh, data, eh, která, a je to v povaze věci, protože tady eh, hovoříme o nelegálních praktikách. Um, definice, ne, toto, to není registrováno a nemůže um, se proti tomu postupovat. Je tady ale jedna věc, která je odlišná. Ehm, eh, ve vymáhání práv duševního vlastnictví, eh, třeba na rozdíl od ehm, drog. Ehm, tady máte, je tu legální eh, průmysl, který musel nedávno zjistit, přeskoumat, co se děje, protože chtěli se pustit do právního vymáhání práv duševního eh, vlastnictví ve svém konkrétním průmyslovém odvětví. To znamená, když každé průmyslové odvětví začne přesně přeskoumávat, co se děje, eh, tak znamená, že musí vynakládat tlak eh, a máme tady, potom pak tady je spousta rukou, které se zvednou a které Ehm, pak to nepovede ke sběru spolehlivých dat. Ehm, já si myslím, že bychom eh, úřad OHIM měli žádat, aby eh, udělal, co bude v jeho silách, aby poskytl spolehlivou základnu s tím, že nikdy eh, nebudeme mít exaktní a perfektní data. Měli bychom si být vědomi tohoto mechanismu. A je to obtížné. That the most the most, the best. A myslím si, že co eh, data nám poskytují co nejlepší eh, data, protože mm, eh, mají citlivé mechanizmy pro to, aby mohli kontrolovat, co se děje. A mm, to s tímto musíme pr- pracovat. Mm, nechci říct, že jim se jim nedá vůbec uvěřovat, ale musíme obezřetně tyto informace přijímat. Potom tady padla otázka která se týkala otevřenosti. Myslím si, že v této diskusi že bychom neměli příliš podporovat extrémní pozice v tom smyslu, že všechno by mělo být eh, volné, otevřené a že nepotřebujeme vůbec práva duševního vlastnictví. Další extrémní pozice je zase, že všechno musí být ochraňováno a to nej, co do, nejvíce. Musíme nalézt nějakou cestu střední, eh, patentové právo třeba eh, zvážit, nebo všechna ostatní eh, mm, druhy duševního, vlast, duševní vlastnictví a výbor, jako výbor pro kulturu bychom měli se snažit co nejvíce podporovat kreativní přístup, kreativitu. Tvůrčí lidé by si měli vydělávat peníze a měli by mít možnost užívat děl, která byla vytvořena před nimi, protože e, o to je, jde v kreativitě. Tady není žádná, žádný e, dokonalá cesta, zlatá cesta, ale tady bychom pár řádek měli napsat e, o tomto. A bod pět, Tady jste se tady, jeden příklad, myslím si, že když budeme se zabývat eh, separátně eh, riziky a vymáhání práv duševního vlastnictví, tak nejlepším příkladem pro mě eh, to není v oblasti kultury, ale medicíny. Padělané výrobky a léky mohou být nebezpečné, mohou vás poškodit, pokud budete užívat, ale toto je jiná záležitost ve srovnání s používáním značek nelegálně. Takže tu je tendence v průmyslu, aby se sledovaly takovéto věci z důvodu právě duševního vlastnictví a také neříkám, že toto není důležité, jenom říkám, že z perspektivy spotřebitelů, kteří by měli být ochráněni před zneužitím, to je zase něco jiného, neměli bychom to smíchávat jako zákonodárci. Děkuji kolega Raymond, To je téma, eh, které je velice široké. Mm, máme možnost eh, rozpracovat pozdělací návrhy. Eh, Lhůta je do 12 hodin 22. ledna pro předkládání pozdělacích návrhů. Pan Jean Beršavin je ostatně taky přítomen, je z komise. Chtěl byste prosím něco dodat k tomuto tématu? Ne, děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že především vítáme, že tento výbor předloží eh, stanovisko příslušnému výboru. Domnívám se, že je nesmírně obtížné získávat objektivní data. Eh, středisko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 pro sledování porušování práv duševního vlastnictví eh, činí, co může. My vždy eh, povzbuzujeme průmysl, aby poskytoval objektivní data v předepsané formě, ale jak víme, eh, problémem je vždy měření nezákonné aktivity. To problém vždy bude, ale určitě uvítáme více objektivity v tomto ohledu a na tom pracuje právě ono Evropské středisko. Další, na co jsme narazili, v tomto akčním plánu je to, že silně prosazujeme otázku takzvaného due diligence na straně držitelů práv. Příklad Například, když se práva duševního vlastnictví eh, vlastně uplatňují proti nebo na úkor eh, umělcům, ale také due eh, diligence ze strany zprostředkovatelů. A to jsou nejenom platformy online, ale všichni eh, prostředníci v hodnotovém řetězci, eh, například poskytovatele platebních služeb, kteří by mohli mm, udělat více, aby usnadnili platby. Vítáme tedy a že tento výbor e, přispěje ke zprávě parlamentu a to je vlastně vše, co jsem chtěl říct. E Děkuji komisi. A nyní přejdeme k následující zprávě, u které jsem zpravodajkou. Jedná se o stanovisko k věc výboru REGI, investice do pracovních příležitostí a růstu, podpora hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie. Jak víte, tak už máme zprávu komise Eh, vlastně zpráva musí být eh, každé tři roky předkládána o pokroku, kterém bylo dos- kterého bylo dosaženo. Šestá zpráva analyzuje situaci v období krize a jsou tam určité reakce nebo odpovědi, které jsou poskytovány. Takže příspěvky musí dále, nebo naše přispění musí tedy dále pokračovat a ta zpráva ukazuje, že toto všechno se zapojuje a e, začlenuje do strategie Evropa 2020. Jsou tam samozřejmě určité problémy na evropské úrovni a na národní úrovni, e, co se týká pokračování této politiky. Já jsem se snažila vyzdvihnout velice stručně samozřejmě cíle, opravdu ty strategické cíle e, strategie Evropa 2020 politika soudržnosti, strukturální fondy musí eh, sledovat určité strategické cíle, například boj proti nezaměstnanosti mladých prostřednictvím snižování eh, předčasného ukončování školní docházky, zvyšování počtu mladých lidí, kteří získávají diplom eh, třetího cyklu, eh, také podpora vzdělávání, celoživotního vzdělávání, s tím souvisejí tedy investice do vzdělávacího systému. K tomu se můžeme samozřejmě opírat o partnerství s kraji a také s lokálními územními orgány pomocí strukturálních fondů a to ostatně bylo vyjádřeno jakožto přání našeho výboru. Je, tam je podpora programu eh, Záruky pro mládež, za podpory partnerství, které musí být uzavírány k tomu, aby se plně využívaly strukturální fondy, Evropský sociální fond, aby se vytvářela nezbytná infrastruktura. Dnes například se zde hovořilo, nebo včera se hovořilo o duálním systému vzdělávání. Je potřeba také uznávat v kulturním odvětví zásadní přispění kreativity a kultury, k rozvoji, ke kulturnímu dědictví. V dnešní době se hovoří o kulturním dědictví a musíme hovořit také o jeho digitalizaci a e, kulturní a kreativní odvětví, která jsou s tímto úzce spojena. E, máme určité podpory, určité inkubátory a nové malé a střední podniky, které vznikají a způsobí v tomto odvětví. Chtěla jsem také hovořit o zlepšování eh, pracovních míst a kvalitě, zlepšování kvality poskytovaných pracovních míst hospodářský rozvoj prostřednictvím cestov, kulturní turistiky. To může být také věc, která je zajímavá pro regiony a pro města. Za tímto účelem je potřeba valorizovat, zhodnocovat vlastnosti a kvality našich měst. Toto je velice významná záležitost a doufám, že toto stanovisko eh, získá váš souhlas a samozřejmě přejeme si, aby, eh, abychom měli, možno, měli přehled eh, o tom, co se bude dít ve fázi uplatňování, využívání strukturálních fondů. Mnoho zemí uvádělo, že se jedná o určité kritické záležitosti, takže požádáme požádáme si určité informace v tomto v této věci. Nyní dávám slovo kolegu. Prego, Drujevský. Chciałem pani przewodnicząca. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych srdečně poděkovat za tento příspěvek, jeden z nejvýznamnějších z hlediska eh, úspěchu investic. V té perspektivě, která právě končí, 8 miliard euro bylo vyčleněno na kulturu. Bylo to doprovázeno požadavky na zvýšení nebo zvýšené vytváření nových pracovních míst v tomto kreativním odvětví. Na každých 50 milionů eur eh, mělo přijít tisíc nových nebo případno tisíc nových pracovních míst. Měli bychom mluvit o dvou věcech. Na straně jedné zažíváme úsilí směřující k zefektivnění výdajů a na straně druhé používáme směrnice a jiné legislativní procesy a přijímáme nové, které ovšem znesnadňují eh, dosažení eh, této koheze v Evropě. Uvedu několik příkladů Například zavádění velmi vysoké daně DPH na stavební eh, práce eh, určitých eh, budov, zejména těch, které se nacházejí na seznamu UNESCO. A v důsledku této daňové politiky jsme svědky zvýšených nákladů na renovační práce až o 10 Další příklad. Komise v této perspektivě zavádí dvě omezení na výdaje eh, z evropských fondů, a to nejenom na kulturní dědictví, ale eh, také na zlepšování eh, turistické infrastruktury a umělecké školy. Zmínil jsem se o těch pěti milionů eur jako o stropu mm, výdajů na perspektivu 2015 eh, až 2020. 7 miliard 200 milionů eur má být v této finanční perspektivě eh, vynaloženo. Nebezpečí ale je, že ztratíme to správné zaměření na výdaje. A proto bych chtěl vyzvat komisi, aby mm, na chvilinku uh, ustoupila a zamyslela se nad svým uh, záměrem a zajistila, abychom skutečně měli uh, z těchto finančních prostředků prospěch. Jinak propásneme šanci na zlepšení v této oblasti, v oblasti kulturní. A to se týká také určitých dominant, eh, například na eh, seznamu eh, UNESCO. Strop je 10 milionů, ale to je skutečně něco zcela absurdního. V loňském roce v oblasti kulturní koheze v Evropě a v oblasti uměleckých škol, což přispívá k zvyšování kulturní gramotnosti. Došlo k určitému pohybu a e, tedy e, jsou Existuje nyní eh, určité lepší napojení na kulturní dění ve světě. Kdykoliv budeme o různých zprávách diskutovat, eh, zajistím, aby i můj hlas byl slyšen. Děkuji vám za toto zdůraznění a mohu vám zaručit, že to bude bod, který eh, ráda zapracují do pozněvacích návrhů. Prosím, nyní má slovo paní Boskor. Pani Boškor, děkuji vám. Návrh stanoviska, který byl právě prezentován, se jeví být eh, skutečně rozsáhlým stanoviskem, pokrývá strategii Evropa 2020 a eh, cíle eh, pro vzdělávání, snížení na 10 přerušeného vzdělávání a další. Myslím si, že druhý odstavec je velmi důležitý, protože aby nedocházelo k určité nerovnoměrnosti ve vzdělávání a na trhu práce potřebujeme investovat do modernizace vzdělávacích systémů a e, posilovat vazby mezi vzděláváním, výzkumem a zaměstnaností na lokální, regionální, národní i evropské úrovni. Navíc se musíme zaměřit na posilování kvality skrze mobilitu a přeshraniční spolupráci. Zcela souhlasím eh, s eh, myšlenkou eh, do toho zahrnout i systém, program záruky pro mládež. Evropská komise kontroluje implementaci garance pro mládež v rámci evropského semestru a i to je velmi dobrá věc. Poslední dva odstavce, které se týkají kulturních a kreativních odvětví a kulturního dědictví, jsou rovněž velmi významné. Myslím si, že Náš výbor pro kulturu a vzdělávání by měl naléhat na komisi, aby uh, uh, uznala plný potenciál kultury, um, její přínos k ekonomice a sociální soudržnosti. Komise by měla používat nástroje politiky soudržnosti, aby uh, zvýšila počet pracovních míst v kulturním a kreativním odvětví. Také bychom měli zajistit, že naše kultura a kreativní odvětví budou um, vzkvétat dále v digitální celém světě. E, věřím tedy, že musíme dát nový um, impuls politiky soud, politice soudržnosti na začátku nového programovacího období a maximalizovat potenciál této politiky. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Ještě chce promluvit e, kolegyně Moran Šantier. Merci. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem zcela souhlasím s, s vašimi návrhy a zejména s odstavcem 1, tam, kde připomínáte cíle programu Evropa 2020, zejména v oblasti kultury a vzdělávání které by měly být ve službách boje proti nezaměstnanosti mladých. Nicméně jsou dva body, o kterých se domnívám, že by bylo velmi důležité, aby byly doplněny do tohoto odstavce. Vy uvádíte velmi správně nutnost, aby nejméně 15 mladých se zapojovalo do celoživotního vzdělávání. A zdá se mi nesmírně důležité, abychom rozvíjeli tyto aktivity celoživotního vzdělávání a zaměřili je na dvě cesty, které jsou nosné. První to je, aby to vzdělávání nebylo nikoli v teoretické, ale abychom pracovali na rozvoji kompetencí, schopností tedy, to se mi zdá nesmírně zásadní, to znamená to zhodnocování nebo uznávání kompetencí, které vlastně umožňuje mobilitu a zejména profesionální mobilitu. A druhý bod, který se mi zdá také velmi důležitý, to je zdůraznit uznávání zkušeností, profesních zkušeností nabitých. A to je právě to, co umožňuje těm, a co umožní tedy těm, kteří jsou v profesním světě, aby byli mobilní eh, v rámci podniku anebo mezi různými podniky. Tedy boj proti nezaměstnanosti prochází těmito dvěma pákami, to znamená uznávání kompetencí a uznávání získaných profesních zkušeností, protože to je právě to, co připo, při, pomáhá tedy k sociálnímu začlenování a umožňuje to podpořit skutečnou mobilitu, takže se mi to zdá nesmírně důležité a efektivní, abychom zapracovali tady tyto dva body do toho odstavce. Druhý bod o kterém bych se chtěla zmínit, je odstavec 3. Týká se to programu Záruky pro mládež. Víte, že záruka pro mládež to je páka zásadní Evropského sociálního fondu pro boj proti nezaměstnanosti mladých. Já bych řekla skoro bohužel, ta záruka pro mládež Eh, je, zdvojuje iniciativu pro zaměstnanost mladých. A víte, paní předsedkyně, že někdy jsou tyto dvě, dva programy směšovány, zaměšovány. Záruky pro mládež a iniciativa proti nezaměstnanosti mladých. Proto si myslím, že dost těžké dát tam iniciativa záruka pro mládež, protože tím bychom nadále udržovali tento zmatek, toto směšování programů záruka pro mládež a iniciativa pro zaměstnanost mladých. Myslím si, že by bylo důležité, abychom upřesnili Vítáme, že záruka pro mládež představuje efektivní nástroj boje posílená Eh, iniciativ v těch eh, nej, eh, nejproblémovějších regionech iniciativou pro zaměstnanost mladých. To by mělo sloužit ještě k posilování záruky pro mládež v regionech, které jsou nejvíce postiženy nezaměstnaností mladých lidí. A myslím si tedy, že by bylo nesmírně důležité, abychom právě toto takto zdůraznili, protože Eh, na všech úrovních slýchám, že často se tyto dva programy zaměňují, směšují a je velmi důležité, aby to bylo zcela jasné. Takže děkuji vám, paní předsedkyně, za to, že zohledníte moje připomínky. Děkuji, děkuji, děkuji mnohokrát za tyto připomínky, samozřejmě zohledním. A nyní má slovo paní Libac. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za toto stanovisko a za to, že jste ukázala, že základnou eh, pro územní a sociální eh, soudržnost je mimo jiné i možnost práce. Nižší je zaměstnanosti, Eh, o to větší možnosti eh, vytvořit větší soudržnost. A zmínila jste se, že základnou pro eh, boj proti nezaměstnanosti je zavést změny ve vzdělávacím systému. Ale vidím, že vzdělávací systém je dobrý pro získávání kompetencí, dovedností, ale zkušenost můžete získat prací tím, že eh, školíte a přístup eh, k takovýmto, takovémto tréninku, školení při práci, či kvalifikaci při práci, ta závisí na schopnosti podniků přijímat do takových programů mladé lidi. A proto um, už dlouho apeluji na to, abychom vytvořili Evropské centrum informační um, o právě tomto, toto získávání kvalifikací při práci. To by velice posílilo mobilitu a výměny. A mohlo by to být financováno z um, kohezní, fondu kohezní politiky, z, Eras, z programu Erasma nebo z um, o něch záruk pro mládež. Takže takovéto informační centrum by bylo mm, nezbytné. Vím, že například v Polsku jsou regiony, kde je velice jednoduché některé věci prosadit a v jiných regionech zase lidé nemají přístup k takovýmto možnostem. Děkuji. Ano, určitě důležitá takováto opatření. Děkuji za tento návrh. Petra, Kam Evert a pak ještě dva další příspěvky. Děkuji, já to také zestručním. Jednak srdečně děkuji za návrh. Myslím, že na malém prostoru, který byl k dispozici, si zapracovala vše, co z našeho úhlu pohledu výboru se k tomu dalo říci. Ale v souvislosti s bodem 4 jsem dostala jeden nápad, který bychom tam případně ještě mohli zařadit my všichni známe starou moudrost, že kultura a kreativní odvětví významně mohou přispět k růstu a e, zaměstnanosti. Také víme, že s e, tím naším programem e, můžeme učinit pouze drobný příspěvek. Byli jsme ale velice šťastní a spokojení, že se nám v uplynulém období podařilo eh, umístit určité investice eh, do strukturálních fondů a regionálního fondu a tím vytvořit eh, možnost financování projektů z těchto fondů. Snad by bylo zajímavé vyzvat komisi, aby případně koncem letošního, začátkem příštího roku podala takovou předběžnou zprávu o tom, jak členské státy tyto nové možnosti v regionálním a sociálním fondu využívají eh, za účelem eh, investic do kultury na úrovni obcí a regionů. Zdali to skutečně je nástroj, který jsme jim vytvořili, který regiony a obce eh, umějí využívat aby se dostali eh, trochu vpřed. V mé spolkové zemi je podpora eh, kreativních eh, odvětví klíčová, je to těžiště, ale zajímalo by mě, jak si vedou jiné státy, jiné regiony, jiné obce v tomto ohledu, jak využívají tyto prostředky, aby speciálně v oblasti kreativních odvětví a kultury pokročili vpřed. Děkuji vám, to bylo velmi zajímavé, určitě na to odpovím paní Helga Trupl a pak má slovo pan Ruit. Ráda bych ještě jednou zdůraznila, že si stěžujeme, že kreativní průmysl Ehm, není tak moc součástí, jak by měl být eh, strategie 2020, jak by měl být. Ale já myslím, že to souvisí také s politikou soudržnosti. A proto si myslím, že bychom skutečně měli zdůrazňovat, ehm, že kulturní průmysl je financován z fondu kohezního, eh, protože jsou tady ještě eh, dodatečné možnosti a tuhle novou filozofii musíme začlenit. A pak druhá věc. Velmi obecně ehm, když máme partnerská města, tak eh, tady sbíráme spoustu dobrých zkušeností, ale teď do jisté míry eh, ten míra rozpočtu nebo rozpočet je snížen, ale právě, že tady jde o to, aby se dávaly nové kompetence lidí, aby se eh, rozvíjelo evropské, pochopení evropské a je tady možná příležitost alespoň vyzvat k tomu, aby tato, tato koncept partnerské města byl více podpořen, protože tady jde o to, aby se lidé angažovali na velmi lokální úrovni a mohli by rozpracovávat společné projekty. A proto bych byla ráda, kdybychom mohli popřemýšlet o tom, jestli by bylo možné to financovat z této politiky eh, soudržnosti, abychom podpořili více aktivit v rámci partnerských měst. Děkuji. Děkuji za tento návrh, návrhy. A než povíme, ještě se tady někdo hlásí, prosím. Ano. Paní předsedkyně, chtěl jsem ještě říct něco k poznámkám, které udělal stínová zpravodajka, zpravodaj pan Jan Basky. Děkuji za vaši eh, práci na této zprávě, ale chtěl bych také eh, eh, říct, že nezaměstnanost mládeže to je jedna z největších výzev, před kterou stojíme v dnešní době a proto by měly být učiněny aktivní kroky pro to, abychom investovali do vzdělávání, které bude spojeno s potřebou trhu zaměstnanosti. A k tomu bych chtěl něco dodat ve své další roli koordinátora frakce EKR ve výboru e Regis, jako v tomto Eh, dřívější kolegové předtím už mluvili o účinnosti, efektivitě mm, výdajů. A to je správné, protože mm, eh, tady přístup, tady máme problém, nebo vyhodíme, nebo dáme do toho hodně peněz daňových poplatníků a tím jsme odvedli práci. To není účinná cesta. Někdy když se to udělá, tak mm, když tyto peníze nejsou, mm, ty peníze by mohly být mm, vydány lepším způsobem. A jako v 19. století britský premiér Gladstone řekl, by to znamenalo, že by se to štěpilo tyto peníze a dostávalo se do kapes těchto lidí a tyto peníze se mohly využít lepším způsobem. Takže myslím si, že tady bychom se na to měli z pohledu našeho výboru pro kulturu dívat hlavně z pohledu eh, vzdělanostního. A ve politiky soudržnosti. Ehm, země, které vstoupily do Evropské unie v roce 2004 a 2008, Ehm, tady velmi chápu, ehm, že se to financuje z eh, fondu, fondu z kohezního, ehm, protože eh, tady se setřásli jeho po komunismu a mm, někteří členové tady ve výboru jsou asi s tímto dobře tuto zkušeností obeznámeni. Ale některé země byly členy Evropské unie od roku 1981, 34 eh, let a dostávají hodně velké finanční finanční prostředky a 34 eh, let to je eh, celá jeden životní cyklus. A proto eh, si myslím skutečně, že koncepce koheze je mm, žádoucí a vzdělání by mělo být velice zásadní a měli bychom se na to soustředit v našich diskuzích a popřemýšlet, jak do budoucna dělat věci odlišně. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Děkuji za, nyní dávám slovo zástupkyni komise, prosím. Eh, thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Především eh, vítám stanovisko komise souhlasí. Já tady zastupuji generální ředitelství vzdělávání a kulturu a velice souhlasíme s většinou nadnesených bodů. Ráda bych ještě zdůraznila význam potenciálu politiky soudržnosti a evropských strukturálních a investičních fondů, pokud jde o investice do vzdělávání, odborné přípravy a kultury. To není nic nového. Politika soudržnosti eh, již eh, přispěla výrazně v minulosti eh, v období 2007 až 2013. Hodnocení ex post tohoto období právě probíhá a zanedlouho bude k dispozici. Jak víte, do budoucnosti, to znamená pro balíček 2014-2020, tady jste sledovali průběh eh, vyjednávání. Eh, reformy směřují k tomu, aby eh, došlo ke sladění s strategií 2020 to znamená i soulad s cíly, které obsahují v sobě právě i vzdělávání a e, odbornou přípravu. Vidíme tedy velký potenciál e, pro investice do vzdělávání a odborné přípravy. A pokud je o vyjednávání o budoucích partnerských dohodách, tak e, ta již byla uzavřena a vidíme první výsledek Tady bych vás chtěla poinformovat o, o, o nich, protože po schválení právního balíčku, jak víte, dalším krokem je jednání o budoucích partnerských dohodách a operačních programech, které vlastně naplní ty strukturální fondy obsahem. Víme, že vzdělávání, odborná příprava budou představovat nebo mít 32,8 miliard investic. To je obrovské množství a zůstane to nejdůležitějším finančním nástrojem na evropské úrovni. Investice do vzdělávání a odborné přípravy 26 miliard eur poskytne Evropský sociální fond a 6,3 miliardy fond, eh, eur budou invest investice do vzdělávání a infrastruktury. To už víme, pokud jde o vzdělávání a odbornou přípravu. Pokud jde o další mm, rozdělení, tak vám mm, další údaje či čísla mm, poskytnout e, nemohu, protože jednání o operačních programech ještě nebyla uzavřena. Dozvíme se to později. A proto vám také nemůžu dát e, číselné údaje o odvětví e, kultury a kreativní odvětví. Pokud jde o objem, tak vidíte už, že je to velmi důležité a významné z naší strany, ze strany Generálního ředitelství pro kulturu a vzdělávání, eh, tak my skutečně mm, pomáháme našim kolegům v generálních ředitelstvích eh, zaměstnanost, regio a tak dále, abychom také zajistili vazbu mezi Evropou 2020 a strukturálními fondy, ale také E ET 2020 mm, mezi prioritami a strukturálními fondy a také mm, politikami kultury a kreativních odvětví. Také bych ráda zdůraznila ještě jeden rozměr, totiž investice do vzdělávání prostřednictvím strukturálních fondů jsou důležité nejenom pro ty hlavní cíle, ale také i pro nezaměstnanost mládeže a boj proti ní. Eh, tedy velmi vítáme poukaz na tuto skutečnost eh, obsažený ve stanovisku. A ráda bych zdůraznila i roli eh, systému vzdělávání a odborné přípravy při zabraňování vzniku nezaměstnanosti mládeže protože dosažení udržitelných výsledků předpokládá i modernizaci vzdělávacích systémů a výcvikových systémů. Musíme zajistit, aby eh, nedocházelo k reprodukci nezaměstnosti mládeže v budoucnu. Takže vám mnohokrát děkuji a to je vlastně vše, co jsem k tomu chtěla dodat. Molte grazie. Io... Děkuji mnohokrát. Eh, ráda bych připomněla datum pro předkládání pozměňovacích návrhů 27. ledna v poledne. A ráda bych reagovala na některé z vašich návrhů a z vašich připomínek, které byly samozřejmě nebo jsou tedy velmi významné. Domnívám se, že předložíte určité pozměňovací návrhy. Pan Dostojevský se zmínil o bodu, který mi velmi leží na srdci. Ano, samozřejmě můžeme e, to ještě prohloubit v rámci výboru. Ano, jsou dohody o partnerství, která jsou, které jsou uzavřeny, nebo o partnerství, která budou v blízké budoucnosti navázána. Uvidíme, zda to bude jasně začleněno do hlavních směrů, do těch hlavních kapitol strukturálních fondů. Není tam jasně uveden ten strop 5 milionů, ale odkazujeme na tu skutečnost a o tom můžeme samozřejmě diskutovat, že ať je tomu jakkoliv, tak kulturní infrastruktura není prioritou a měli by být, mělo by toto být vyloučeno se spolufinancování regionálními fondy. Samozřejmě můžeme žádat o vysvětlení, proč to takto je uvedeno a možná samozřejmě o tom také diskutovat s DG, SDG Regio. Místo předsedkyně se zde zmínila o kultuře jakožto základním prvku pro dosažení soudržnosti, zaměstnanosti a boji proti nezaměstnanosti mladých. Ano, samozřejmě tento bod můžeme zdůraznit. Paní Moran Chartier, pokud se domníváte, nebo ostatně asi víte, že máme jen velmi malý prostor pro vlastní stanovisko v té zprávě, ale chceme jasně vyjádřit, že program Záruka pro mládež posiluje nebo je propojen s působností jiných eh, strukturálních fondů. Ano, pokud chcete, tak to tam můžeme explicitněji vyjádřit a můžeme také připomenout, že i Evropský sociální fond zde může hrát svou roli. Ani ne tak, pokud jde o modernizaci vzdělávacích systémů, ale spíše posi- pro posilování získávání kompetencí a také, to tež platí také pro uznávání eh, získaných eh, profesních zkušeností. Děkuji za návrhy paní Triple. Systém, který byl vytvořený na evropské úrovni pro podporu výzkumu a zaměstnanosti, by možná mohl být posílen tím vaším návrhem. Alespoň v každém případě připomeneme, že ORES e by se měl stát informačním střediskem. A někdy Někdy eh, možná eh, studenti nemají dostatečné informace také třeba o programu Erasmus+. Petro, zcela s vámi souhlasím v tom, že bychom mohli pracovat horizontálně se všemi ostatními výbory. Samozřejmě spolupracovat s výborem REGI. Ano, to je samozřejmě možné, stačí, je pouze potřeba rozhodnout, kdy a můžeme pochopitelně diskutovat, jednat s výborem REGI, abychom si ověřili, jakým způsobem se regionální strukturální fondy využívají pro odvětví kultury a kreativní odvětví. Paní Triple, zkušenosti, které byly dosaženy s Evropským investičním fondem, tak eh, samozřejmě je možno zohlednit. Můžeme zmínit to, že máme zde síť Eurocities net a máme zde, bude se konat v Turíně eh, konference a myslím si, že toto je zajímavá věc, kterou bychom mohli také začlenit a určitým způsobem skloubit s tímto textem. Také bych chtěla poděkovat komisi za její upřesnění. Je samozřejmě důležité, aby se byla vytvářena a pro, rozprohlubována tato partnerství, aby o těchto záležitostech byli všichni informováni. Pochopitelně potřebujeme a je důležité vědět, kolik prostředků bude investováno do oblasti vzdělávání a kultury. Další kolega se e, zmínil o tom, že fondy soudržnosti nejsou vždy eh, dostat co nejlépe možno využívány v členských státech, ale dnes otázka zní, zda vlastně k tomu to členské státy jsou povzbuzovány nebo spousí píše sankcionovány, ale my pochopitelně můžeme dát do oběhu osvědčené postupy a myslím si, že toto může být eh, užitečné pro členské státy. Samozřejmě je zde určitý požadavek, výzva po zjednodušení těchto fondů. Ano, myslím si, že jdeme tímto směrem. Nyní zde máme kvótu 5%, které jsou vlastně přímo věnovány metropolitním zónám. To je poprvé, kdy je toto takto stanoveno v rámci strukturálních fondů a je to velmi zajímavá záležitost pro lokální projekty. Ano, samozřejmě jsem si vědoma rizik, ale domnívám se, že investice jsou zásadní. Děkuji vám za vaše příspěvky a nyní můžeme přejít přímo k dalšímu bodu na našem programu. A to je pan, zpráva pana Diakonu, který nám představí stanovisko směrem k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu. Ostatně jsme zorganizovali slyšení k tomuto tématu. Bohužel té jsem nemohla se účastnit, ale poslouchala jsem to před, po internetu, takže jsem všechno vyslechla. Bylo to slyšení velmi úspěšné a chci vám za to velmi poděkovat, protože jsme získali spoustu informací. Pane Diakonu, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nevím proč, ale mám pocit, že v posledních dvou dnech jsme hovořili pouze o kultuře. By jsou na pořadu i jiná témata, ale pokud jsou kulturní statky dost staré a stále ještě dobré, stávají se eh, dědictvím. Eh, předně chci poděkovat všem za důvěru, kterou jste mi prokázali, když jste eh, mě jmenovali zpravodajem pro toto téma. Trvalo to poměrně dlouho, než jsme dospěli k této první výměně názorů, protože v dané době jsem potřeboval eh, získat co nejvíce různých názorů. Za prvé eh, názor italského předsednictví, eh, které se tomuto tématu věnovalo, dále téma, respektive mínění výboru regionu, který také zpracoval zprávu a nakonec také eh, mínění našich odborníků, odborníků, kteří přispěli ke slyšení z uplynulého měsíce. A při této příležitosti bych chtěl ještě jednou poděkovat koordinátorům za to, že schválili můj návrh uspořádat eh, to slyšení a chtěl bych také poblahopřát sekretariátu k výtečné organizaci. Než předložím své nápady a názory, bych chtěl říci stínovému zpravodaji, že očekávám s velkým zájmem jeho návrhy. Po dnešním setkání by, myslím, bylo velmi užitečné, kdybychom uspořádali také setkání se všemi stínovými zpravodaji. Moje kancelář se poukusí eh, dojednat termín. A nyní k tématům, která mi eh, připadají být eh, nejdůležitějšími. Za prvé financování kulturního dědictví z evropských prostředků. Začnu tím nejnáročnějším tématem, protože k němu musíme přistupovat s mimořádnou seriózností. Eh, krize která postihla Evropu v uplynulých šesti letech, vedla k určité decimaci eh, kulturních rozpočtů v jednotlivých eh, zemích. Buď je ochrana kulturního dědictví národní kompetencí, státy eh, již nejsou 100 se tomuto tématu dostatečně, eh, dostatečně věnovat a dochází k určitému zanedbání. Naštěstí existuje řada evropských programů k financování kulturního dědictví, například Kreativní Evropa a Horizont 2020, ale existují pak ještě i finanční možnosti eh, pro kulturní dědictví ve fondech pro regionální rozvoj, fondech pro rybolov, anebo také ve fondech pro zemědělský rozvoj. Takže byť tady jsou určité finanční zdroje, většina místních a národních provozovatelů kultury e, není známa. Evropská komise přijala velmi dobrou iniciativu svést dohromady všechny tyto finanční zdroje na období 2015 až 2020 do jednoho dokumentu pod názvem Mapping. E, tento dokument je k dispozici pouze v anglické verzi. Je e, sepsaný velmi odborným jazykem, e, jenže téměř nesrozumitelný pro laickou veřejnost. Já bych chtěl požádat Evropskou komisi při této příležitosti, aby tyto texty poněkud zpřístupnila a dala k dispozici po celé Evropské unii. Je zapotřebí lepší komunikace s provozovateli kulturních zařízení, aby eh, mohlo dojít k určitému vyrovnání eh, a nápravě eh, důsledků krize. Dále výměna osvědčených praxí. I v oblasti kulturního dědictví musíme pěstovat výměnu osvědčených praxí mezi jednotlivými státy. Pokud vím, v této chvíli ještě neexistuje žádná databáze na evropské úrovni, kde by takovéto osvědčené praxe byly vyjmenovány chtěl bych využít příležitost zástupce Evropské komise a zeptat se, zdali vědí něco o existenci takovéto databáze a pokud ne, chtěla bych komisi požádat, aby takovouto platformu vytvořila. Dále pak eh, pojem participativní eh, řízení či vládnutí. Eh, to je něco, co se vztahuje tež na model zapojení Eh, obecních orgánů nebo orgánů na nižší úrovni jednotlivých národních států. A to by mohlo být jedno z řešení zoufalých poměrů, eh, jimž čelí kultura v posledních letech. Tam, kde neumí zasahovat stát, musí zasahovat eh, region nebo obec. Nejlepší příklad je možná příklad eh, italských herců v Teatro Valle, eh, kteří se ve svém divadle zabarikádovali a s pomocí eh, obce pak zachránili divadlo a obdrželi za to ocenění Evropského, Evropské kulturní nadace. Herec ve mně eh, je tím samozřejmě hluboce pohnut, ale kromě tohoto gesta kulturního aktivismu bychom možná mohli spatřovat eh, jinde alternativy, které by se daly uplatňovat i v praxi. To ale předpokládá i právní rámec a proto bych chtěl požádat Evropskou komisi o vytvoření takovéhoto rámce. Dále myšlenka Evropského roku kulturního dědictví. Tady bych chtěl navázat na návrh německých zástupců, aby eh, byl vyhlášen rok evropského kulturního dědictví. Aby to bylo účinné, musí být současně splněny dvě podmínky. Evropský rok kulturního dědictví eh, musí být i náležitě vybaven prostředky a za druhé členské státy musí být od prvopočátku angažovaně eh, zapojení a na národní úrovni pak eh, ty akce také uplatňovat. O tom tématu se eh, právě vyjednává, jakmile se dozvíme konkrétní datum, eh, dáme vám to na vědomí dále. Digitalizace kulturního dědictví tady myslím, že ani nemusím zdůrazňovat, jak důležitá je digitalizace a možnosti, které eh, skýtá pro zachování kulturního dědictví. Ve své zprávě zdůrazňují eh, také nutnost zapojit výzkum do ochrany kulturního dědictví a také technologickou inovaci a přiblížení se mladým eh, lidem. Toto téma je ještě doprovázeno určitými problémy vyplývajícími z technologických rozdílů mezi členskými státy. A tady by měla být zmíněna i platforma Europeana, kterou Evropská komise podporuje nyní, ale hledáme pro ní nové financování. K tomu bych nechtěl otevírat debatu. Jsou zde ale otázky, které si musíme eh, klást. Existují určité fámy eh, v této věci, které vedou i k určité nejasnosti. Dále ekonomický potenciál kulturního dědictví. Evropské kulturní dědictví má především eh, hodnotu kulturní ale jelikož eh, v této době se necháme vést především ekonomickými argumenty, tak bych chtěl zmínit i eh, právě ekonomický, hospodářský potenciál kulturního dědictví. Může to být motor regionálního rozvoje, motor také rozvoje cestovního ruchu, přispívá k uchování řemesel a v neposlední řadě eh, k vytváření zaměstnanosti, podpory, eh, podpoře zaměstnanosti. Nedostatek pracovních míst je v Evropské unii jeden z hlavních problémů a sektor kulturního dědictví tady eh, může zasáhnout a pomoci vytvářet a také zachovat pracovní místa. A nejenom ledas jaké, ale kvalifikované pracovní místa. Přesně takové, jaké naši občané hledají. A pak ještě jedno téma, eh, které by se mělo objevovat eh, neustále. A sice pašování kulturních statků, důsledky klimatických změn a důležitá role kulturního dědictví ve vnějších vztazích Evropské unie. To jsou tedy myšlenky, nosné myšlenky mé zprávy a samozřejmě se zájmem hledím vstříc vašim komentářům. Pokud jde o pracovní plán. Ano, děkuji. Děkuji. To byla první výměna, byla první výměna názorů. Prosím, abyste se vyjádřili stručně, protože máme ještě další bod, který je velice důležitý. Tady začneme hned. Máme tady mnoho řečníků, kteří se přihlásili o slovo. Prosím, vyjadřujte se stručně. Děkuji. Chtěl Děkuji. Chtěla bych poděkovat zpravodaji eh, o tom, že eh, hovořil o díle, díle, která musíme eh, uchovat. Považuji za něco, co bychom měli podpořit. Jistě, že teď tady máme návrh textu, musíme se na něho podívat, abychom mohli zaujmout politické stanovisko. A jinak si myslím, že bychom měli ještě jeden bod navíc zdůraznit. Ochrana evropského kulturního dědictví, to by ve širším slova smyslu mělo být chápáno. Nejde Není tu jenom jedna cesta, jak dostat Evropu do pohybu, ale eh, eh, je tady jedna občanská cesta, jak by zase měla se dostat Evropa do mm, pohybu, do chodu, ta nejdůležitější cesta. Tragické události z Paříže nám ukázaly eh, tragickým způsobem, jak naše demokracie a společnosti jsou zranitelné. A také jsme viděli, že musíme podniknout toho více a že se nám často eh, věci ani nezdařily. Nezdařilo se nám naše cenné kulturní dědictví ehm, přiblížit mladší generaci. Mnozí eh, mladí lidé eh, jsou ehm, dotčeni vyčleněním ze společnosti, mm, sociální nouzí a mm, Členské státy mm, asi nepodnikly ještě dostatečně proto, aby zajistili těmto lidem školní vzdělání. A to pak má odpovídající dopady. Tedy potřebujeme nové metody k tomu, abychom evropské kulturní dědictví mohli eh, zpřístupnit a přiblížit všem. Není jenom důležité, abychom kulturní dědictví ochraňovali. Eh, ne, je to i ochrana společnosti, demokracie, eh, která je takový štít proti netoleranci. A Především eh, se tím můžeme vyhnout tomu, že se všechno srovná ze všeobecní a zvašaltuje. A když se vracíme na eh, občany eh, Evropy, tak mluvíme o občanské společnosti. Je důležité, abychom na školách informovali o kulturních zdrojích a o správném užívání těchto kulturních statků, mm, tak abychom mohli kompetence i zprostředkovávat. To bude možné tehdy, když prostě budeme mít odpovídající výzkumné projekty, s kterým bude počítat na všech stupních škol. Ale to je, ještě není všechno. Právem se ve zprávě komise říká, že naše kulturní dědictví eh, je výjimečné. Evropská kultura eh, má skutečně velikou hodnotu ehm, ehm, nemateriální materiální kultura, ehm, katedrály, stavby, krajiny, a pak i tradice a jazyky. To je um, obrovské bohatství. Je to velmi cenná mozaika našich identit, naší příslušnosti a měli bychom být hrdí na eh, toto, protože je to obrovský kapitál. A právem Eh, tak to, tak to stojí ve sdělení komise i zpravodaj. Eh, to podtrhl, máme nejenom povinnost toto všechno ochraňovat, ne, musíme se postarat i o to, aby se eh, tyto kulturní statky lépe chápaly a aby se staly viditelnějšími. Takže konečně se kultura propojí s ekonomikou, i když je to obtížné. A konečně eh, se tady eh, mm, volí celostní přístup ke všem těmto otázkám i mikro, makroekonomické úrovni. Musíme investovat do lidského faktoru, do kulturu, do, do lidského kapitálu. Ale tento přístup nesmí pouze znamenat, že budeme opakovat to, co jsme dělali dosud. Eh, neříkám, že všechno, co jsme udělali dosud, je špatné, ale musíme formovat budoucnost. Ehm, například Instituce by některé měly být přepracovány také eh, systém řízení. Potřebujeme správné systémy, které budou propojeny s celkovým eh, kulturním dědictvím. Je důležité, aby do toho byli zaangažováni do všech těchto procesů i občané. A vzhledem k eh, nezaměstnanosti by bylo chybou, kdyby veřejno-soukromá partnerství nebyla také umožněna byla prováděna šetření a myslím, že už některá data z těchto průzkumů máme k dispozici a ta jsou vlastně velice zajímavá, protože jsou tady koncepce pro propagaci cestovního ruchu v Evropě a tady se poukazuje na to, že Evropa to není jenom hlavním cestovním cílem celosvětové měřítku. Cestovní ruch je, je klíčovým prvkem pro ekonomiku, generuje 5% HDP, 12 milionů lidí je tady zaměstnáno a asi 2 milionů podniků jsou aktivní na ehm, této oblasti. Kulturní eh, turismus to je 40% evropského turismu. A to je přeci značná eh, část částka a proto eh, velké číslo. Proto musí být eh, jasné, že to má velký strategický význam a mm, strategický potenciál. Na evropské úrovni bychom neměli ehm, jít jen eh, sami, neměli bychom si vařit vlastní polívčičku, ale vytvářet synergetické efekty. Musíme zvolit horizontální přístup v kulturním sektoru napříč veškerými politickými oblastmi v EU, tak aby se vytvořily synergie mezi těmito sektory, mezi vzděláním, životním prostředím, kulturou, cestovním ruchem. To jsou otázky daňové a vůbec i otázka sociální soudržnosti. A e, pak bychom měli udělat takový celkový propočet e, o tom, jak by mohla vypadat trvale udržitelně. Z trvale udržitelného hlediska kulturní dědictví je důležité, abychom zvolili integrovaný přístup pro ochranu a další předávání kulturního dědictví. Také bychom eh, s skupinou mohli přeskoumat návrhy zpravodaje, ale eh, jsem eh, si jistě, že na tomto, v tomto kulturním výboru máme podobné citlivé body, nezávisle na tom, jaké frakci náležíme. A proto si myslím, že bychom měli najít společného jmenovatele pro tuto složku, která má veliký význam. Děkuji. Sam, zálo se mi to velmi strukturované, to, co jste říkal. Hm, nemohla jsem vás tedy přerušit, ale doufám, že byste, budete stručnější, pan další řečník tedy. Paní předsedkyně, dámy a pánové, jedna pozvánka, dva komentáře, jeden návrh. Nejdůležitější prvek je tento dosud. V Evropské unii bohužel nemáme systém podpory a uchovávání nejvýznamnějších památek v dobách katastrof. Řada pomníků eh, byla zničena v důsledku záplav, požáru, zemětřesení. Je velmi důležité pro takovéto případy v Evropské unii zajistit eh, efektivní podporu, protože eh, reakční doba, která následuje po požáru, záplavě nebo zemětřesení je rozhodující pro konečné náklady a účinnost záchrany. Takovýto problém jsme měli v Assisi a požáry na Slovensku, stejně tak jako povodně a velké ztráty eh, národních památek eh, v Maďarsku. Takže První komentář se týká pomoci v dobách eh, živelných pohrom nebo katastrof. Máme databáze památek eh, v členských zemích, ale máte pravdu, že neexistuje integrovaný systém, který lze eh, užívat na evropské úrovni. A pro, abychom integrovali všechny tyto databáze, musíme změnit systém eh, registrace a evidence památek tak, aby ty databáze byly k dispozici byly dostupné po celé Evropské unii. Takže potřebujeme integraci eh, eh, tak, aby byla ta databáze k dispozici na úrovni EU. A třetí komentář se týká digitalizace v oblasti památek. Členské země uplatňují různé standardy a proto používat je pro výchovu dětí nebo vzdělávání mládeže je nemožné, nemyslitelné. Proto potřebujeme tež standardy pro všechny členské státy, abychom nepřicházeli o finanční prostředky vynakládané na ochranu a uchovávání památek. A poslední komentář se týká památek v Evropě i vně Evropy. má, máme tady různé aktivity eh, různých eh, institucí, ale jejich účinnost je nízká. Například muzeum v Káhyře nebo eh, práce na istambulské Hagia Sofii je mm, sice průběžná, ale účinnost je nízká, takže potřebujeme analyzovat způsoby využívání fondů tak, aby nebyly promrhány pak ještě v reakci na mou německou kolegyni za dva týdny budu zahajovat vernisáž tady v Evropském parlamentu, kde chci eh, představit vše, čeho jsme dosáhli v oblasti eh, dědictví a infrastruktury, a to v úterý v 6 hodin eh, večer. A všechny srdečně zvu na zahájení této výstavy. Děkuji, přijdeme všichni. A nyní má slovo kolega Krasnodevský. Děkuji. Děkuji. Mluvíme o pozitivních prvcích e, sdělení a o tom, co řekl zpravodaj. Mohli bychom toho hodně vyčíslit, vyjmenovat. A já vítám dokument Evropské unie jako nový člen Evropského parlamentu, protože eh, přikládá velký význam kultuře ekonomii a zahraniční politice. A všechny tyto prvky, které byly zmíněny předešlými řečníky, jako digitalizace, modernizace muzeí, výměna zkušeností eh, mezi zeměmi, to je všechno velmi důležité. Rád bych ale vyvodil spíš obecnější závěr. Myslím si, že tento výbor by měl být zároveň místem, eh, kde mm, budeme zvažovat Eh, více obecně oblast kultury. A také bychom mohli eh, zvážit, co myslíme kulturou a jak bychom měli s kulturou zacházet. Myslím si, že tento dokument obsahuje přístup ke kultuře, eh, která mi trošičku mi to dělá starosti, eh, protože to, mm, eh, mm, chápu, že jsme možná dříve volili takovýto přístup, ale myslím si, že je to nízké povědomí o tom, jak, jaký velký význam má kultura. Jistě, že chceme Eh, zachovat kulturní památky, ale nesmíme zapomínat, že eh, kultura nemůže být řízena podobným způsobem jako mm, svět ekonomie. Mm, a je to tak dobře, že to tak nemůže být zpravováno stejně. Eh, je tolik různých evropských programů a komise právem zdůrazňuje, že není rozpor mezi národními a evropskými zodpovědnostmi. Ale kladl jsem si otázku, jestli to není tak, že skutečnost, že chceme kulturu um, organizovat, financovat, podporovat, jestli to nepodkopává samotné um, rysy povahy. Nové myšlenky vždycky uh, sebou přinášejí i konflikty. Diverzita uh, může být i zdrojem jistého napětí. A ne všechno lze řídit, organizovat. Kreativita je něco, co nemůže být takto řízeno a o to právě v kultuře jde. Žádný manažer nebo politik nemůže říct, co je na kultuře inovativního. A tady se také zabýváme něčím, o čem bychom měli víc hovořit. Tady je konflikt kultur v Evropě a to nemá co dočinění pouze s náboženskými uskupeními nebo s migranty. Například v Polsku diskutujeme o všech možných otázkách. Máme tady konflikt mezi Poláky a Němci o otázce těch, kteří byli vyhnáni z Polska po druhé světové válce. Ale to všechno se neodráží v, těchto, v těch dokumentech, protože v dokumentech jde o harmonizaci a centralizaci, takže bychom eh, neměli propadat iluzi, že více financování povede k větší harmonizaci. Otázka Myslím, že my jako politici... Smíření je něčím přirozeným, ehm, ale myslím si, že bychom všichni měli si být vědomi těchto věcí a Měli bychom mít kontrolu nad obsahem, mm, obsahu, mm, mm, tím, jak se, Evropa snaží, jak se Evropská komise snaží centralizovat a řídit z evropské úrovně. Myslím si, že bychom lépe měli ehm, zacházet s konflikty, eh, rozdíly a samotnou kreativitou. Takže je to ten jiný přístup, to je, kultura není něco, co můžeme eh, jenom tak vystavovat v muzeích. Je, to, je to jistý boj, eh, něco takové podvratné myšlenky nebo nebezpečné myšlenky, vzpomeňme na Heideggera nepřijatelné myšlenky, ale velice zajímavé a inovativní. Myslím tedy, že bychom o tomto všem měli um, uvažovat v našich dokumentech. A to má své dopady na to, jak se budeme dívat na eh, způsob řízení kultury, protože dnes všichni um, eh, přijímáme eh, um, ekonomii volného trhu, což znamená také svobodu v kultuře. Děkuji diskusione. Allora, kolega Mar- Děkuji kolego, je to velice zajímavá diskuse. Se hlásí pan Margal a potom další řečník. Sí, gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem nejprve chtěl sdělit, eh, že jsem spokojen, s tím, když jsem tady eh, s tím, co nám zde prezentoval zpravodaj. Myslím si, že jeho způsob práce je vynikající. A jsem přesvědčen, že je to možná obecnější, než by se to mohlo zdát. Samozřejmě, že můžeme vést určitou debatu o pozadí, ale můžeme hovořit o smyslu Evropy na pozadí kultury, o kreativitě, ale nad rámec otázky informovanosti, digitalizace kulturních obsahů a tak dále, bych se chtěl vrátit k několika myšlenkám, které by možná mohly být doplněny. Nejprve je zde otázka, která je opravdu zásadní. Co vlastně eh, hodláme zde dělat? chceme pouze regulovat eh, s většími či menšími nejancemi eh, status quo, který existuje, to znamená, že přizpůsobíme tu politiku, a nebo je v našem, um, máme v úmyslu skutečně změnit směr a obrátit se jasně, jasně se nasměřovat eh, k budoucnosti. Myslím si, že zde je potřeba položit několik otázek. Pokud skutečně věnujeme eh, důraz ekonomickému objemu, procentu eh, výnosu, které představuje cestovní ruch, kultura, kulturní turistika a toto všechno, tak otázka je, zda skutečně můžeme toto všechno ochránit v budoucnosti na národní úrovni i na evropské úrovni? A druhá otázka. Vidím zde eh, skutečný rozpor. Hovoříme o ekonomickém významu kultury, ale proč bychom tedy měli akceptovat roz, rozhodnutí, která jsou přijímána na národní a v e, evropské úrovni, že přidělujeme tak málo prostředků kultuře. Protože bohužel to prostě tak je. To je konstatování faktu. V současné době kultura není schopna čelit výzvám, které jsou před ní z důvodu nedostatečných finančních prostředků. Rád bych tedy věděl, proč dnes nehovoříme o evropském, evropských kulturních stacích. Hovoříme o mezinárodním kulturním dědictví, o národním kulturním dědictví, proč tedy nehovoříme o evropském kulturním dědictví. Některé součásti mezinárodního kulturního dědictví UNESCO patří právě k evropskému kulturnímu dědictví v mé zemi i ve vašich. Tím jsem si jist. Domnívám se, že evropské kulturní dědictví to je pojem, se kterým bychom měli pracovat a rozvíjet ho. Je potřeba také přemýšlet o přímém pojítku mezi Evropskou unii a regionálními orgány, které jsou odpovědné, které mají odpovědnost za řešení těchto otázek. A zde nemusíme nutně procházet prostřednictvím národní úrovně, to znamená jednotlivých států. Další pojem, který je uveden v tom sdělení, ale který je potřeba zdůraznit, tak to jsou mezinárodní historické cesty, přeshraniční mm, cesty. Je to vlastně určitý historický přechod, velice důležitý z turistického hlediska, který skutečně vypovídá o Evropě, kterou zde všichni tolik zdůrazňujeme. V této zprávě a v dokumentu komise chybí určitý pojem, a to evropská civilizace jakožto model civilizace a kultury. Máme katalog určitých vzorových měst, kde se hovoří z hlediska jejich eh, kvality života, architektury, památek, které, které jsou skutečnými příklady pro kulturní dědictví a která musí být chráněna. Další věc. Kultura a evropské kulturní odvětví žije z dotací eh, Evropského fondu soudržnosti, fondu pro regionální rozvoj a tak dále, ale nemáme k dispozici fond, který by skutečně přímo cílil na kulturní politiky. Myslím si, že naše role nás zde je, abychom dbali na to, aby byl vytvořen takovýto speciální konkrétní fond. A abych se ještě zmínil o poslední myšlence. Myslím si, že bychom měli stanovit jasnou strategii na evropské úrovni s určitým mechanismem hodnocení, kontroly, který by nám umožnil jak na evropské, tak na národní úrovni kontrolovat, ověřovat to, co se skutečně děje, stanovit, zda ty cíle, které jsme si vytýčili, ta jsou skutečně dosahovány, tak jak to například děláme v rámci programu pro teritoriální soudržnost. A je potřeba skutečně plně využívat kompetence na evropské, národní a regionální úrovni. Doufám, že se nám podaří eh, zdůraznit evropskou přidanou hodnotu. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Nyní má slovo Julie, Julie Ward. Děkuji, kolegové. Pokusím se o stručnost a učiním pouze jednu poznámku. A to, jaký je účel uchovávání kulturního dědictví. A to musí být v souladu se snahou o zlepšování vztahu s různými národy Evropy i těmi, které jsou navzájem eh, v konfliktu abychom zajistili, že budoucnost bude eh, mírumilovnější a bezpečnější. Myslím, že kulturní eh, dědictví v tom sehrává důležitou roli. Pomáhá nám vytvářet lepší svět pro každého. Takže z tohoto úhlu pohledu bych pouze chtěla navrhnout, eh, aby finanční prostředky byly investovány také do pedagogů, pedagogů působících v muzeích a kulturních zařízení, protože finanční prostředky eh, eh, vlastně eh, nejsou natolik účinné, pokud nejsme schopni vzdělávat lidi o kulturním dědictví, vysvětlovat jim jejich původ a tak dále. Já jsem chtěla hovořit o síti evropských muzeí a také s tím vystoupit na konferenci v Boloni. E, předtím jsem si udělala průzkum v mé zemi, průzkum o našich národních muzeích, jak jsou financovány a co vlastně dělají a jak spolupracují s e, jednotlivými komunitami a jak uchovávají sbírky a tak dále. Myslím, že tady je celá řada osvědčených praxí. To znamená, musíme e, se dělit o finanční prostředky, ale také o náměty, návrhy, nápady. A pak zajistíme, že finanční prostředky potečou správným směrem. Musíme zajistit, aby lidé byli vzděláváni a, e, o umění a kultuře a tím budeme vytvářet i lepší svět. To bych chtěla zdůrazňovat. Děkuji a nyní dávám slovo paní kolegyni Šojdro. No, děkuji. E, vážené kolegyně a kolegové, když jsem si e, četla tuto zprávu, tak jsem si uvědomila, jak je důležité, že se tímto tématem budeme zabývat a také tato diskuze myslím že nás přivádí k samotné podstatě toho čemu říkáme kulturní bohatství evropy. Eh, já bych chtěla eh, zmínit několik bodů které eh, jsem v této zprávě objevila jako velmi pozitivní a to je například Eh, to že eh, zpráva již uvádí eh, předpoklad že budeme umět oceňovat kulturní dědictví my zatím výsledky toho projektu vytvoření evropského indexu zatím nemáme ale předpokládáme že v polovině roku two thousand and fifteen už budeme mít první výsledky já to považuji za velmi důležité protože pokud chceme se zasazovat o podporu z veřejných zdrojů tak my musíme umět ocenit jaký přínos, jaký přínos jaká hodnota eh, kulturního dědictví a jeho přínos pro ekonomiku je. čili tohle považuji za eh, velmi důležité téma které by myslím že v té zprávě mělo být ještě více zdůrazněno jako něco co nezbytné pro eh, další práci. Eh, co považuji za velmi eh, dobrou část v této zprávě je důraz na vědecký přístup k ochraně a také k využívání kulturních památek a důraz na nové metody a šíření mm, e, mm, kulturního dědictví. myslím že s tím máme mm, dobré zkušenosti a je to něco co zvyšuje hodnotu e, kulturních památek e, a jejich udržitelnost v čem vidím jistý eh, nedostatek je možná větší důraz na to nehmotné kulturní dědictví. ta zpráva uvádí v úvodu že se eh, vztahuje k hmotnému i nehmotnému kulturnímu dědictví nicméně podle mého soudu je v tomto nevyvážená a více se zaměřuje právě na to mm, eh, hmotné eh, dědictví. myslím že to, eh, je tam zmíněn film ale myslím že tam není zmíněno například divadlo lidové umění a folklor a další významné statky kulturní které jsou součástí toho čemu říkáme kulturní dědictví Ehm, myslím že by také tato zpráva měla být více zaměřena a doplněna na využití evropských programů které se osvědčily a eh, to čemu můžeme říkat integrovaný přístup. Ehm, já jsem byla svědky hm, v tomto týdnu. seventeen ledna eh, byl zahájen eh, roční projekt evropského hlavního města kultury eh, kterým se stalo pro rok two thousand and fifteen město plzeň a ten roční projekt eh, který eh, se v tomto hlavním evropském městě kultury bude odehrávat skutečně představuje to co můžeme nazývat integrovaným přístupem ke kulturnímu dědictví. Ehm, v závěru nás ta zpráva vyzývá abychom se pokusili doplnit eh, a navrhnout mm, to co musí obsahovat ten integrovaný přístup a mně tady tedy zásadně chybí v té zprávě mm, eh, umělecké vzdělávání. Vy jste to tady někteří zmínili a to s kolegou zpravodajem určitě budeme na tom pracovat, aby mm, právě vzdělávání které, ke kterému jsou využívány již dnes památky a kulturní dědictví aby bylo součástí integrovaného přístupu. bych chtěla ještě na závěr reagovat na své dva předřečníky pan eh, poslanec maragall se zmínil že by se měl více využívat termín evropské kulturní dědictví. no my ho využíváme například v, v tom termínu eh, mm, dny evropského kulturního dědictví takže my používáme tento termín ale je pravda že tímto termínem šetříme protože kulturní dědictví někde vzniká a teprve mm, v rámci evropské unie můžeme hovořit o tom evropském přístupu a tak dále. čili rozumím tomu jeho návrhu ale rozumím také tomu že, že tento termín je používaný eh, výlučně právě z pohledu potom celkového mm, a potom kolega Krasnodebský eh, přišel s dobrou myšlenkou, že by takový materiál vyžadoval více teoretického úvodu, jestli jsem mu dobře rozuměla, teoretický úvod a obecnější zamýšlení nad tím, co vlastně ta kultura přináší a jaký má být vztah Evropské unie ke kultuře, že nemá být centralizovaný, že kultura nemůže být řízena centrálně. Já s ním souhlasím, ale já si myslím, že přístup Evropské unie není centralizovaný. To, co Evropská unie nabízí, je, eh, je motivace, jsou programy, ke kterým se státy členské mohou přihlásit, mohou je využívat ku prospěchu evropské, eh, svého kulturního dědictví. To není žádný diktát, ale je to nabídka k tomu aby eh, bylo na území, eh, na území evropy a členských států eh, kulturní dědictví dobře spravováno a dobře využíváno. z mého pohledu tedy mm, já vnímám mm, tu metodu koordinace jako metodu která je prospěšná pro zachování a rozvíjení kulturního dědictví. nicméně ten podnět k tomu teoretickému úvodu možná eh, bychom měli zvážit. děkuji. Eh, grazie, e ora il collega Wenta. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, vyjádřím se stručně, protože mm, to byl dlouhý den dnes. Myslím si, že budu mluvit nejen sám za sebe, když řeknu, že je naší povinností zajistit, abychom ochránili kulturní dědictví v celé řadě mm, zemích máme rozmanitost kulturních statků, která je mm, přitažlivá sama od sebe, o sobě. Pan Diakonu. Um, je herec, to bych na to bychom měli upozornit, je to herec profesí, takže zná celý tento svět a mm, určitě mm, celou tuto věc dobře zná. Digitalizace. Archivace, to je něco, co mm, dává hodně smysl. A to je taky způsob, jak ochránit eh, tuto rozmanitost kulturního dědictví a jak lépe pochopit eh, naši společnou minulost. A lepší způsob, jak poznat lépe naše sousedy. A to je způsob, eh, jak lépe rozumět kultuře jiných národů. A pan Zdrojsky říkal, že je to zvláště důležité, když se odehrají katastrofy, neštěstí, A myslela jsem, že budete pokračovat. Kolega Malteze. Rád Děkuji, já nechci zneužívat váš čas, takže pohovořím pouze o jednom bodě, a to o otázkách účasti podílu. Jsem rád, že pan Diakonu e, zmínil zkuš, zkušenosti Teatro de Valle, kde jsem se zúčastnila. Je to velice pěkné římské divadlo, kde eh, bylo, bylo riziko, že bude muset být zavřeno a že bude privatizováno a skupina eh, herců a včetně obyvatel eh, té čtvrti se zbouřili proti této možnosti, ale bohužel nezákonným způsobem, protože došlo tam k okupaci vlastně, k okupování toho divadla, které sice skončilo úspěšně, ale vlastně bylo tam riziko, že budou evakuováni. Takže určitě v historických centrech jsou takovéto případy. Například v centru Říma, kde žijí, je historické kino, které by mělo být změněno v kas, přeměněno v kasíno a obyvatelstvo v té, z té čtvrtě, sam, čtvrti samozřejmě nechce přijít o to kino, které bylo hodně navštěvováno, hráli se tam i Felíny vlastně tehdy osobně tam chodil, je kouskem historie a toto všechno obvykle se provádí pod řízením určitých ma- mafiánů tedy, často uh, já vím, že vy nežijete v té, v té čtvrti nebo v těch částech, ale je potřeba uznat, že e, jsou určité nástroje, které by e, měly umožnit e, upřesnit, že kulturní dědictví patří všem. Máme veliké, rozsáhlé kulturní dědictví v Evropě i v Itálii, nejen proto, že jsme měli a máme velké umělce a velké mecenáše, tedy kteří platili tyto umělce, ale také proto, že naši obyvatele Eh, chránili, účastnili se, pomáhali životu eh, a, a, a tedy chránili ty kulturní statky, ty ty, tady tyto kulturní instituce. A myslím si, že toto všechno je potřeba uznat. Sice hovořím o své zemi, ale ta myšlenka, že obyvatelstvo kolem nějakého svatostánku kultury, divadla, kina a tak dále, že ne, nemá právo na to, aby eh, byli dotázáni ti lidé na svůj názor ohledně budoucnosti toho Eh, místa nebo, nebo té památky, tak to si myslím, že to nejen, že to není pokrok, ale naopak se vracíme dozadu. A myslím si, že bychom se měli postavit jinak této věci. Pan... Mr. Krasnodemský chtěl ještě komentovat to, co říká pan kolega, eh, když to krátce asi nejde eh, říci. Velice obecně bych řekla, že kultura kultuře nejde vždycky jenom o hezké ideje, to je pravda. Jde o konflikty a různé eh, pojmy a může to být někdy i boj. Ale na druhé straně si myslím, že eh, to, co je opravdu eh, něčeho, co jsme v Evropě dosáhli, je to, že v kultuře jde hodně otevřené diskuse a o to přednášet nebo vkládat do dialogu různé perspektivy. A tady jde o svobodu projevu, tisku, ale jsou tady i po druhé světové válce Eh, jsme tady našli společnou základnu pro soužití, ale musíme bojovat proti extremismu a rasismu. Takže jsou tady určité eh, hranice pro otázku toho, co považujeme za dobrou koncepci demokratické kultury a proto je eh, jasné, že tady může být boj, ale je zcela důležité, abychom jasně ukázali, co znamená demokratické chápání kultury. A proto to je, myslím, něco, co bychom měli podpořit v EU a co bychom měli podpořit i v našich vztazích vnějších nejrůznějších, protože si myslíme, že tato koncepce mm, eh, nahlížení na věc z různých perspektiv, mm, eh, z toho by se měl udělat pravý eh, dialog a mm, měl by se, měl bychom zakázat pouštět se extremismu, násilí a tady je jasná hranice v koncepci evropské kultury ve srovnání s jinými koncepcemi. Děkuji. Děkuji i za tento poslední příspěvek. Eh, děkuji. Eh, kolegyně, mohu zcela souhlasit s tím, že to byla hezká diskuze. Všichni, mám, všichni má, jsme zainteresováni na té zprávě. 24. března bude předložena a mm, hlasovat se má v červenci. Eh, zástupci DG Kultura bych mm, ráda udělala slovo, možná by se chtěli ještě vyjádřit k této zprávě. A všichni ti, kteří dosud vytrvali, těm bych chtěla sdělit, že že zástupce eh, Rigi Kultura nás může informovat o tom, eh, jak eh, tento program se má realizovat. Prosím, abyste vytrvali ještě a vyslechli si to, protože to může být velice zajímavé. Děkuji za to, že jste nám udělala slovo. Naslouchali jsme s velikým zájmem této první prezentaci. Evropského parlamentu o zprávě kulturního kulturním dědictví a zaznamenali jsme eh, názory eh, kulturního výboru a kolegy Diakonu, Diakonu a mm, pár odpovědí. První odpověď, kterou mohu poskytnout, jednak eh, k otázce, kterou položil pan Diakonu, způsobu, jak je možné podpořit kulturní dědictví v nové politice a e, v programu, jakým způsobem, to tady v mm, ve sdělení, chci říci, že tato informace e, je souhrnem dvou doplňujících dokumentů. První e, je sdělení samé, nasměrované integrovanému přístupu, přístupu pro ochranu kulturního dědictví v Evropě. Evropská komise tady zdůrazňuje mnoho příležitostí, jak ochránit kulturní dědictví ve stávajících politických oblastech EU a v programech. Toto je politický dokument ale je napsán takovým způsobem, že je lehce přístupný. A má oslovit také obecnou veřejnost a je přeložen do všech oficiálních jazyků Evropské unie. Pak tady máme další zprávu, tady byla také zmíněna, e, která má, tady jsou sáhlé informace o politice, legislativě, programech a možnostech financování. E, tato práva, která to rastňuje, je celá v, angli, v angličtině, ale je zacílená trošku omezenější publikum a informuje aktéry a ti, kteří jsou zodpovědní za dědictví v různých členských státech a informuje o různých programech EU a politice politikách. Jsou tady obsaženy další detaily. Evropská komise má v úmyslu neustále aktualizovat tento, to aktualizace, ale neplánuje se, že by to bylo přeloženo do dalších jazyků EU a to z praktických a rozpočtových důvodů protože by bylo nemožné to nechat přeložit včas a hned po překladu by to muselo být znova pak aktualizováno. Věci se vyvíjí velice rychle v tomto sektoru. Druhá otázka zpravodaje se týká zájmu Evropského parlamentu o tom, aby existovala platforma pro výměnu osvědčených praxí eh, v oblasti kulturního dědictví. A jsme rádi, že vás můžeme jako kulturní výbor informovat o e, existenci nové platformy pro šíření informací. E, to e, DG Kultura právě vytvořila a právě se to má implementovat. Tato platforma je jako databáze, je to projekt, který má být podpořen v programu Kreativní Evropa a proto umožňuje tady to umožňuje další postup vedle toho, co tady, toho byl nový pracovní plán aktualizovaný prosazován radou a to začlňuje také dědictví jako jednu z priorit pro práci Evropské unie v oblasti kultury období 2015 až 18. Tento pracovní plán navrhuje mm, dvě podbody, které se týkají politiky dědictví. První eh, taková skupina bude se zabývat tématem participačních eh, řízení eh, zprávy kulturního dědictví a to je jedno z témat, které tady bylo, myslím, nadneseno. A druhá věc eh, se bude týkat ehm, dědictví, eh, získávání dovedností, transfer eh, poznatků a tak dále. To bude velice cenná platforma pro výměnu osvědčených praktik a zkušeností mezi odborníky, úředníky národní úrovni, kteří se zabývají otázkou dědictví, ale víme, že v rámci kontextu této otevřené koordinační metody budou zaangažováni také některé občanské společnosti a odborníci z oblasti vzdělávání. Pak eh, jsme potěšení, že vás můžeme informovat o tom, že přes program Kreativní Evropa jsme právě nastartovali pilotní projekt, který má podpořit e-learning mezi eh, městy a regiony. Máme pod, tímto podpořit eh, výměnu eh, eh, kultur osvědčených a poznatků z kreativního průmyslu a také oblasti kulturního dědictví. Projekt má podpořit výměnu zkušeností, mají se vytvářet přímé kontakty mezi městy, regiony, zprávami, budou tady studijní cesty organizovány a také coaching má být poskytnout tak, aby byl maximalizován tento efekt a aby, bychom, aby se co nejvíce mohly šířit informace. Třetí otázka. Téma, které zpravodaj zdůraznil návrh um, um, k evropskému kulturnímu dědictví. Tady můžeme říct, že služby komise vítají tuto iniciativu a bude se o tom v následujícím období diskutovat. Končím tím, že opět poděkuji za pozvání úvahy, názory, které se tady vyměnili, ehm, nám budou dalším podnětem pro, přemýš, pro další úvohy a ehm, budeme se těšit na další zprávy parlamentu o kulturním dědictví. Děkuji paní Šakitáno za tyto důležité informace. Určitě se zájmem eh, si vyslechneme další aktualizace nebo pročítáme další aktualizace a mm, další informace. Já děkuji všem za tuto aktivní účast na eh, rozpravě a Hned uděluji slovo panu eh, doktoru Maniovi a děkuji mu za trpělivost eh, v rámci dalšího bodu a sice vyměnu názoru s Evropskou komisí ohledně situace týkající se programu eh, provádění programu Kreativní Evropa. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud dovolíte, tak budu mluvit francouzsky a budu vám prezentovat, jaká je situace s pokrokem provádění programu Kreativní Evropa po politické prezentaci, kterou pan Navračič zde eh, učinil dnes ráno. Budu postupovat ve dvou etapách. V první etapě bych chtěl informovat výbor pro kulturu o rámci ve kterém eh, řídíme a řešíme program Kreativní Evropa a potom ve druhé etapě vám uvedu hlavní směry toho, co bylo učiněno v roce 2014, co budeme dělat v roce 2015 a 2016, tak abychom komis, eh, výbor plně informovali. V první fázi mé prezentace s vaším dovolením, eh, já se omlouvám, že vás přerušuji, ale panem pan Manie z, z DG vzdělávání a kultura. Pak je tady paní Rikalde z jiného příslušného generálního ředitelství. Tak prosím, takže děkuji paní předsedkyně. Takže rámec, ve kterém realizujeme program Kreativní Evropa probíhá na třech úrovních. Politická úroveň, operativní úroveň a potom administrativní úroveň. Náš politický rámec, domnívám se, že je nyní plně vyjasněn. Máme zákonnou bázi toho programu, která 11. prosince 2013 byla schválena legislativci. Máme pracovní program pro kulturu na roky 2015 až 18. To bylo schváleno radou 25. listopadu 2014 a to je vlastně kulturní strategie, kterou budeme rozvíjet v následujících třech letech. A konečně máme hlavní politické směry, které byly sděleny v loňském roce předsedou Žánem Klodem Junckerem po jeho nástupu do funkce. V pověřovacích dopisech komisaře máme dvě, dva odstavce, které jsou důležité pro řízení programu a to jsou mandáty pana Navračiče, který vás navštívil dnes ráno zde ve výboru a pověřovací dopis pana Ettingera, pro, eh, komisaře pro jednotný digitální trh. Chtěl bych vám přečíst úryvek z těchto dvou pověřovacích dopisů. Pověřovací dopis pana Navračiče, for innovation by maximizing the sector's Kultura jako katalyzátor a příspěvek k růstu zaměstnosti, zejména mladých, skrze podporu e, kulturní diverzity a e, napomáhání kulturním odvětvím Evropy, oslovování e, nového publika a využívání programu Kreativní Evropa nejlepším způsobem. Eh, a pověřovací dopis komisaře Ettingera říká, že jeho role je podporovat roli kreativních odvětví a úspěšná evropská eh, média, která by měla vlastně oslovovat nové publikum přizpůsobené digitální éře a propojené s digitálním jednotným trhem. Takže v, ve výboru nebo v komisi, která začala pracovat od listopadu, jsou tedy dva komisaři, kteří spolupracují na řízení programu, a to pan Navračič, který má obecnou odpovědnost za koordinaci a pan Ettinger přispívá v rámci své odpovědnosti za rozvoj kreativních odvětví a rozvoj jednotného digitálního trhu. A pan Ettinger, jak již dnes ráno pan Navračič připomněl, odpovídá také za plán revize rámce platného pro copyright. Takže toto je, co se týká politického rámce, ve kterém pracuje. Nyní ten provozní nebo operativní rámec, který byl nedávno transformován, jak víte oddělení pro média, kterou řídí kolegyně, kolega Kalde, byl převeden z generálního ředitelství DG do, eh, pro kulturu a vzdělání do DG Connect. Význam tohoto přesunu byla to vůle najít lepší propojení mezi politikou a programem a lepší propojení mezi podprogramem média a návr- projektem digitálního jednotného trhu. Toto v žádném případě neznamená, že ten program byl zrušen nebo rozštěpen naopak zůstává integrovaným programem a jeho legálním základem ten bude nadále aplikován do všech jeho složek. Stejně tak, jakožto do roku 2014 ten program řídil DG pro vzdělávání a kulturu prostřednictvím dvěma, dvě, dvou různých oddělení, tak nyní v rámci komise ho řídí dvě oddělení patřící do dvou různých generálních ředitelství. Ale stále patřící do působnosti komise a v rámci cílů a priorit, které jsou definovány zákonným rámcem toho programu. Nyní se dostávám k tomu administrativnímu rámci, který musel být uspůsoben na základě změn a vývoje. Okamžitě jsme uzavřeli dočasné dohody od po 1. listopadu a generální ředitelství příslušné nebo ta příslušná oddělení brzy uzavřou Memorandum of Understanding pro o sdíleném řízení programu. A pokud dovolíte, paní předsedkyně, tak bych dal kolegyni, paní de Calde, slovo, aby vám prezentovala. Ano, děkuji. Dovolte mi, abych pokračovala v angličtině v prezentaci. Takže <clears throat> Chci vám říct pár detailních informací o způsobu, jak teď z administrativního hlediska řídíme program, nahlížíme na nějakou na integrovaný program. Prosím, vypněte tam jeden mikrofon, protože jsou zapnuty dva. Děkuji. Administrativní operační aranžmá, které tady máme, má zajistit integrovanou povahu nebo přístup programu. Takže ehm, subprogram je řízen EG ehm, e Connect, ehm, subprogram Kultura, e, to je moje generální ředitelství a pak máme další třetí, to je společný program řízen oběma, ředit, oběma ředitelstvemi společně. Ale to neznamená, e, že mm, jsme izolovaní, spolu, úzce spolupracujeme v kontextu takové task force, setkáváme se na pravidelné bázi a v řadě administrativních otázek se radíme, které jsou relevantní pro celý program. A tady vám uvedeme pár příkladů. Takže pracujeme na přípravě pracovního programu, na později na přípravě programu setkání výboru. Spolupracujeme také na Připravujeme se na vyjednávání s budoucími účastníky eh, z dalších zemí. Eh, spolupracujeme také na eh, šíření informací, monitorování programu a také následném mm, zpracování. Setkáváme se s kolegy, s agentury, abychom společně diskutovali o implementaci programu a <clears throat> také samozřejmě spolupracujeme na přípravě mm, rozpočtu 2016 a také na implementaci rozpočtu na tento rok. Eh, rovněž zvláštní pozornost věnujeme eh, tomu, abychom působili sjednoceně, jako sjednocená skupina lidí. Takže mm, jsme tento rok, nebo minulý rok eh, a letos také budeme organizovat setkání všech těch, kteří se zabývají médií a kteří se zabývají kulturním aspekty, protože <clears throat> chceme, aby tato skupina lidí držela pohromadě. Ti jsou důležití pro nás, pro šíření informací o tomto programu mm, a mm, budeme se s nimi všemi nadále setkávat. Um, a setkáme se také na, v kontextu ale Děkuji. Takže nyní se dostávám ke druhé části naší prezentace a to je vlastně informace o tom, co jsme vlastně provedli od zahájení programu. Začnu rokem 2014, to byl první rok hned jsme narazili na určité problémy a to, že ten zákonný rámec byl přijat na konci roku 2013, takže řízení programu začalo už se spožděním čtyři měsíce oproti e, zprávě nebo řízení normálních roků. Normálně návrhy se předkládají koncem léta, tak aby mohly být potom ohodnoceny. Letos, tady v tomto, tento jsme, tentokrát jsme museli tu výzvu a vlastně všechny výzvy zahájit do konce roku 2013, takže to vyžadovalo určitou akrobaci z administrativního hlediska a to, toho ušetřím tedy výbor. Také jsme museli velice rychle připravit pracovní program na rok 2015. Už od prvních měsíců eh, provádění programu bylo potřeba zpracovat pracovní program na rok 2015 z důvodu časového harmonogramu, což nás zbavilo možnosti získat zpětnou vazbu z prvního roku pro druhý rok. A to byl tedy určitý problém v řízení programu. První výbor řídící programu se konal v březnu 2014 a Zejména jsme pra, eh, ho, diskutovali o pracovním programu a o souvisejících otázkách, jak říkala Losias spolupráce mezi dvěma eh, generálními ředitelstvími probíhala dobře, i když je zde ještě určité, jsou zde určité věci, které je potřeba vyřešit. A ty, ta kontaktní místa byla založena v jednotlivých členských státech. Všechny naše volby nebo ta rozhodnutí mohla být provedena v eh, odpovídajících hloutách, což je, což je důležité pro um, kreativní obory a kultury, které samozřejmě chtějí nadále využívat financování Evropské unie. Takže neměli jsme příliš mnoho prodlení, dařilo se nám dodržovat lhuty a díky vynikající práci eh, výkonné agentury se nám podržilo dodařit, dodržet standardy z dobrého řízení, které jsou velice důležité u všech programů, které řídí komise. Program Kreativní Evropa je podle podle nás program, který má velmi málo rizika podvodů nebo špatného řízení. To je výhoda toho programu média, který jsme chtěli zachovat. Konečně v roku v roce 2014 jsme relativně málo využili přeshraniční eh, rozpočet, kromě těch eh, desks nebo eh, konání konference předsedů a sdělení. Z důvodu určité nejistoty ohledně rozpočtu na rok 2015 který se objevil na jaře 2014. Paní předsedkyně, určitě si na to vzpomínáte, že tam byla perspektiva snížení platebních prostředků na tyto programy, ale tak jsme raději eh, rozdělili ty zbývající tu prostředky na dva podprogramy, tak abychom zachovali kontinuitu dotací. Rád bych připomněl, že křivka toho programu je velmi nevyvážená, bohužel. Zatímco v roce 2014 Kultura plus média reprezentovala 186 milionů, v roce 2014 Kreativní Evropa měla pouze 179 milionů k dispozici a v letošním roce to bude ještě o něco méně než to v roce 2016 výrazně stoupne, kde budeme mít 196 milionů. Takže to je profil, který není příliš příznivý pro flexibilní řízení našich eh, akcí. Konečně v roce 2014 jsme zahájili a prováděli komunikační akce, velmi intenzivní, mnoho prezentací, které se konaly v různých členských státech. Také jsme definovali určitou vizuální identitu programu, přepracovali jsme internetové stránky programu a také jsme zahájili nebo zavedli facebookovou stránku, na které už je teď více než 15 tisíc návštěvníků. Konečně, jak již připomněla kolegyně, tak jsme nedávno dali do výroby nástroj pro rozšiřování, který se jmenuje Valor, který je operativní a ke kterému můžete mít přístup na naší internetové stránce a získat si přehled o všech projektech financovaných programem Kreativní Evropa. Takže první rok řízení programu nebyl dokonalý nicméně podle nás celkově uspokojivý, zejména když vezmeme v potaz eh, to, že vlastně ty výzvy byly provedeny až v, pro, až v prosinci a také, že bylo potřeba eh, zavést ten nový eh, zákonný rámec bylo velice důležité dodržet časový harmonogram, aby nedocházelo k diskontuintě a dbát na kvalitu projektu. Nedělali jsme žádné ústupky ohledně kvality projektu. Nicméně zůstává ještě několik zlepšení, která je nutno provést musíme vyjasnit hlavní směry programu, protože u některých akcí nositelé projektu eh, eh, se jim zdály ty hlavní směry nedostatečně jasné. Musíme vyjasnit role expertů v hodnocení projektu a jejich pracovní metody. Musíme také vyjasnit roli těch desk, desks, tedy v šíření programu, to je velmi důležité, teď když už jsou schromážděny, musíme zlepšit transparentnost a sdělování výsledků výběru projektů, to je také zásadní cíl pro propagování projektu a potom, jak zdůraznila dnes ráno paní O, tak musíme do jisté míry vyvážit rovnováhu mezi malými a velkými projekty, což je něco, co bychom chtěli dosáhnout v letošním roce. Nyní velmi rychle přelétnu rok 2015, abych doplnil informaci výboru. Budeme mít výbo, eh, jednotný výbor pro řízení 20. dubna, který bude zejména schvalovat program na rok 2016. Musíme zlepšit metody výběru, ve spolupráci s výkonnou agenturou na základě zpětné vazby za rok 2014, kterou mezi tím získáme. Musíme zavést inovativní akce v rámci přeshraničního nebo pře, meziodvětvového eh, programu. vytvořila se také joint venture mezi našimi dvěma generálními ředitelství a musíme také lépe řídit výzvy k předkládání návrhů, ale to znamená podle řádného časového harmonogramu, to znamená v létě a nikoliv na konci roku. A v neposlední řadě musíme zahájit jednání o záručních nástrojích, které povede DG Connect. A pokud dovolíte, paní předsedkyně, dám zase slovo kolegyni. Thank you and, Děkuji a velmi stručně. Jak zajisté víte, cílem kulturních a kreativních odvětví je usnadnit usnadnění také přístupu k financím a eh, um, usnadnit také přístup jednotlivých subjektů působících eh, v těchto odvětvích. Cílem je tedy zlepšit konkurenceschopnost malých a středně velkých podniků působících v těchto odvětvích. Hlavní novinkou a prvek přidané hodnoty tohoto nástroje je inkluze Eh, systému vytváření a budova, budování kapacit, což platí zejména pro banky a finanční instituce, aby tyto lépe pochopili hmatatelná aktiva malých a středně velkých podniků zde působících. To je velmi důležité. Finanční záruční facilita bude mít zhruba rozpočet asi 121 milionů eur v období eh, let 2016 až 2020 a očekáváme další, eh, dalších asi 5,7 To znamená, eh, že finanční prostředky, které máme k dispozici, se mohou navýšit o 570 milionů. Tento finanční fond bude odpovědný za implementaci finančního nástroje Zatím se to ještě nezahájilo, ale diskuse již probíhají velmi intenzivním způsobem. Záměrem je formálně zahájit jednání asi v březnu a doufáme, že uzavřeme jednání před eh, létem. To nám umožní rozvinout eh, ten systém budování kapacit již v druhé polovině roku 2015 a zahájit skutečnou implementaci tohoto systému v roce 2016. A Zakončil bych naši obecnou prezentaci tím, že bych rychle přelétl rok 2016, kdy skutečně ten nástroj pro finanční záruku vstoupí v platnost, jak připomněla Lucia. V létě vstoupí v platnost třetí balíček výzev, který e, zveřejní komise v letošním roce. Doufáme také, že vznikne první fórum kinematografické fórum. To patří do portfolia DG Connect. To by se mohlo konat potom už v roce 2016 na základě sdělení, které komise navrhla v loňském roce a nakonec v roce 2016 začneme připravovat Midtime Review, hodnocení v půli období. Podle článku 18 máme povinnost, že to musíme předložit radě a parlamentu do 31. prosince 2017 a to je samozřejmě něco, co bude vyžadovat čas, takže s tím začneme už v roce 2016 s přípravou tohoto hodnocení. Takže paní předsedkyně, dámy a pánové poslanci, to je naštolik k naší prezentaci a samozřejmě jsme vám k dispozici, pokud budete mít jakékoliv otázky. Děkuji za tuto krátkou prezentaci a dala bych okamžitě slovo dvěma kolegům, které eh, o ně požádali. Eh, chápu ale naprosto, že to spoždění zahájení eh, je způsobeno novou organizací ve dvou generálních ředitelstvích a tím pádem i přípravné práce se opozdily. Dovolte, abych se zeptala na jednu věc, tu jsem položila i panu komisaři, kdo je příslušný pro koordinaci komis, pardon, programu. Není příslušná EAC, přičemž ale i generálně ředitelství Connect má důležitou funkci. Je tedy asi příslušné pro část médií. Já jsem ale zvědavá, kdo převezme tu hlavní koordinaci a pak v rámci druhého kola byste eh, mohli poskytnout ještě další informace o tom, zdali proběhne výběrové řízení, nebo proběhlo již koncem roku 2014. Já mám dojem, že ano, a eh, že byly i vybrány určité projekty. Potřebujeme informace také k obsahu těchto návrhů a projektů a e, jaké prostředky byly navrženy e, na vybavení jednotlivých kapitol. Mám na mysli i těch nových kapitol. Potřebovali bychom tedy další informace k e, tomuto výběrovému řízení. Možná, že to zodpovíte, ale napřed má slovo paní Trüppel. Děkuji, Silvie. Vy jste již nastínila několik bodů, ale já bych se chtěla ještě vrátit k některým otázkám. Za prvé kultura. Zjevně eh, eh, méně kulturních projektů bylo vybráno letos, než eh, to bylo v pracovním programu plánováno. Já bych chtěla vědět, proč. Dále jste hovořili o zjednodušení postupu a dokumentů. Moje otázka je, komu poslouží to zjednodušení, patrně nikoli tomu konečnému uživateli nebo potenciálnímu uživateli. Takový je alespoň můj dojem, když hovořím eh, se subjekty v praxi, ty si stěžují, že se věci eh, čím dál tím více komplikují a byrokrat a to odrazuje eh, lidi a subjekty od těchto projektů. Takže jak hodláte ten systém zjednodušit a učinit jej uživatelsky přátelštějším, protože je škodlivé pro naše cíle, když eh, lidé takto reagují a stěžují si. Dále, pokud jde o eh, projekty eh, malého rozsahu, které představují páteř akcí EU, jak, s jakou účastí zemí počítáte a jak tady chcete zajistit rovnováhu. Pokud jde o oblast médií, tedy jaká je eh, mm, účast jednotlivých subjektů a jak jsou vybíráni experti účasti do eh, porod eh, eh, médií. Vy jste hovořil také o záruce a o tom, že by se celé, to celé mělo rozvinout v roce 2016. Kdo to má na starosti a jaká role připadne zprostředkovatelům, jaké generální ředitelství je příslušné dále, komunikace. Existují různé webové stránky k tomuto tématu, ECR a EAC Webové stránky jsou navíc pouze v angličtině, což také není velmi uživatelsky příznivé, takže bych ráda vyslechla vaše komentáře k tomu. Eh, Děkuji za tyto velmi přesné otázky. Ještě kolega Diakonu se hlásí o slovo a chce učinit ještě další poznámky. Děkuji. Chtěl bych se mm, připojit k tomu, co bylo řečeno předtím a co se týká tohoto evropského kulturního dědictví. Jistě, že jsem se svým expozem se pokusil mm, o lehkou provokaci. Jistě, že vím, že toto téma je mm, téma velkého zájmu. A konec konců mm, vy jste vyprokovali mě, protože já jsem se musel všechno sepsat a teď musím se pokusit všechno zapracovat do své zprávy. Dovolte mi, abych eh, zástupce z komise, abych je přímo kontaktoval, abych eh, probral detaily, o kterých se tady dnes hovořilo a abych potom šel trošku více do hloubky. Děkuji. Děkuji. Tak, to bylo sdělení služeb, jak tomu říkám. Takže teď znovu otázka, jak to vypadá s eh, oblastmi veřejných soutěží, jak eh, prostředky jsou tady eh, plánovány pro jednotlivé oblasti. A prostředky, které byly naplánovány, jak to pak vypadá s návrhy. Pak bych ještě chtěla doplnit to, co říkala paní Trpl. Eh, jaké jsou modality případného výběru? Byli jsme informováni o tom, eh, jak eh, přizvat experty a tak, abychom mohli toto téma projednat. Nějaké sezení, kolegů, třeba nebo odborníků online, mohly by to být takové malé skupiny znalců, odborníků, kteří se skontaktují. A ráda bych věděla, jestli si myslíte, že tento systém bude správně pochopen, jestli máte dojem, že tento systém je účinnější než systémy staré. A nebo to bude výměnu omezovat. Nebude pak obtížnější eh, správně přeskoumat kvalitu projektu. Pak eh, k novému finančnímu nástroji ještě jeden dotaz. Chtěli bychom vědět, jestli je možné zavřít dohodu a jde také o vytváření povědomí mezinárodní banky, tady vznikají lepší příležitosti. A pak ještě další věc v rámci kreativní Evropy. Bylo také řečeno, že komise do července 2015 vypracuje studii proveditelnosti e, o kulturních kreativních ukazatelích. Možná byste mohla říct i něco k této studii proveditelnosti. Prego, No, ho no, tu prego. Tak prosím, můžete se ujmout slova. Děkuji, paní předsedkyně, přejdu angličtiny, protože mám tady dokumenty s údaji, které jsem sepsal anglicky. Možná začnu tím, že poskytnu pár doplňujících informací o počtu projektů, které jsme financovali v roce 2014 během prvního kola um, návrhu. Um, Víc, nejvíce se budu soustředovat na kulturní programy, ale eh, dám pár informací i o médiích. Ono je to trošku obtížnější eh, tady udělat jasný řez, protože ten systém je trošičku odlišný. Kulturní programy. Čtyři, eh, zase jak víte, spolu pra, korporační projekty 411 zádostí jsme celkově dostali, což je velké číslo. A z tohoto jsme dotovali 58 kooperačních projektů. 21 velkých a 37 malých. Celkového počtu víceméně 14 milion, eh, celkové částky 14 milion eur. eur. Tak to je možná trochu méně než v předešlém roce, ale vzpomínám si, že program mm, v roce 2014 menší eh, finanční obnos, či menší objem finanční, takže kooperační projekty, myslíme si, že mm, je tady relativně uspokojivá rovnováha mm, mezi sektory a zeměmi. Tady mám číslo více jak 400 kulturních kreativních organizací se účastní eh, výběrových výběr vybraných projektů, což je opravdu hodně. Druhá, druhý oblast jsou sítě a na sítě jsme dostali 58 žádostí a financovali jsme 22 projektů. Z celkového počtu téměř, nebo částky 4,4 miliony eur. A tyto sítě ty vlastně obsahují 330 eh, členů, takže je tady velký pákový eh, efekt eh, při financování těchto sítí. Geografické pokrytí je možná méně lepší než v případě kooperačních projektů. Velký počet sítí pochází z Belgie, ale myslíme si, že je tu strukturální dopad. Tady je tendence, že se sítě spíše koncentrují kolem institucí aby získali lehčí informace. Pak je tady určitý eh, stupeň takové obnovy v těch sítích, eh, eh, které jsou v rámci kreativní Evropy ve srovnání s běžnými sítěmi, které financujeme, ale určitá, určitá kontinuita tu je, protože je obtížné měnit věci velmi narychlo, takže celkově si myslíme, že tato rovnováha je v pořádku. Ehm, literární překlady, to je ehm, další oblast. 260 eh, žádostí jsme obdrželi a vybrali jsme 74 projektů. 3,5 eh, milionu euro, což je daleko vyšší částka než to, co jsme dělali v oblasti kultury. Takže korespondující číslo bylo 2,6 milionů v roce 2013. Je tady obrovské nebo velké navýšení v financování překladů a konečně platformy. To je čtvrtá oblast a nejvíce inovativní, protože je to jediná, která neexistovala eh, v oblasti kultury. Tady jsme potěšeni, že jsme dostali 24 žádostí a z toho jsme financovali pět platform. Celková částka 2,2 mm, milionu. A co je docela uspokojivé, jsou dvě eh, věci. Diverzita, rozmanitost návrhů, co se týče sektoru a zemí. Celkově 26 zemí Eh, které jsou reprezentovány v našich platformách. A skutečnost, eh, že držitelé projektu eh, chápou jádro tohoto nového schématu, protože jde o to, aby se dávali dohromady umělci, aby mohli ukazovat dobré umělecké produkty. Takže to funguje docela dobře a chceme přijít další výzvou tento rok, protože věříme, že tento způsob práce je velice slibný. Média. Nevím, jestli tam kolegyně něco řekne, ale já jsem byl zodpovědný za řízení médií 2014, takže nebude mít nic proti tomu, asi když budu pokračovat. Je tady, máme tady takový automatičnost Automatic. automatické programy nebo přístupy k distribuci a rozvoji. Takže eh, co se týče eh, rozvoje distribuce, přístupu k trhu, festivaly, tady bych měl říct, že převažuje kontinuální vývoj. Ale Měli jsme nové eh, programy, které se eh, v oblasti médií zavedly. Nejprve jde eh, do publik, publiku. Máme, tady jsme dosáhli vynikajících výsledků, možná proto, že koncepce nebyla úplně jasně nastíněna v hlavních směrech. A to je jedna z věcí, které musíme zlepšit v tomto roce a pochopil jsem, že toto už běží. Také jsme měli nový program distribuci online, což je nová, to jsou nové formy distribuce. Začalo to v září, vyhodnocení eh, probíhá. A pak eh, videohry eh, poprvé. Výsledkem toho byl obrovský zájem celého sektoru, takže se zdá, že tento sektor je velice zainteresován na našich programech. A konečně jsme museli eh, se podívat nově na způsob, jak eh, pracujeme na eh, síti KIN, rozvoj síti KIN s historickými partnery, Evropské kino. Možná Lucia vysvětlí, jaký byl úmysl komise, nebo jaký je úmysl komise pro tuto velice velkou síť. Thank you. Děkuji. Než se dostanu k tomuto konkrétnímu příkladu, ráda bych poskytla ještě několik obecných čísel. Jak Michel uvedl, zaznamenáváme tady vysokou míru kontinuity i v tom výběrovém řízení té mediální části. Několik procentuálních údajů za rok 2014. Takže eh, eh, vzdělávání získalo asi 7 rozpočtu na rok 2014, rozvoj 19, produkce televizních sérií, koprodukcí celkově 12 takže vidíte, že velká část prostředků plyne do oblasti postprodukce, to znamená reklamy, distribuce a uvádění na trh a přístup na trh distribuce představuje asi 46 celkového rozpočtu a my se domníváme, že automatické distribuční mechanismy i na příště budou mít většinu. Takže eh, síť eh, eh, KIN je velmi důležitým příjemcem prostředků. Měli jsme pravidelné diskuze ve snaze zvýšit cirkulaci vysoce kvalitních děl v rámci EU, zejména z těch zemí, kde bohužel je nedostatek divadel, kde právě ta cirkulace je obtížnější. S nimi diskutujeme o tom, jak inovativně zajistit, aby v určitých částech Evropy, zejména východní a jižní, byl zajištěn také dobrý přístup k těmto vysoce kvalitním nezávislým dílům. Děkuji, tím bych ukončila. Jen k ostatním otázkám paní Triple se ptala, proč je méně projektů spolupráce. Je to prostě proto, že je menší rozpočet, takže je přímé pojítko mezi financováním, o finančními prostředky, které můžeme přidělit na kooperační projekty a těmi prostředky, které jsou věnovány jednotlivým programům. A jak to vlastně v roce 2016 budeme schopni financovat daleko více komunikačních projektů. Paní Triple se také nebo připomněla, že řízení programu nebylo úplně jednoduché a že bylo dosti byrokratické. Bohužel musím uznat, že je to pravda. Naše snaha po zjednodušení nepřinesla úplně to kýžené ovoce, zejména používání elektronických formulářů, což je něco, co ještě nebylo zcela začleněno do toho projektu. Také jsme nemohli využívat, paušály jsme mohli využívat pouze v některých případech a neměli jsme vlastně zpětnou vazbu od nositelů projektu. Tady o tom já sám lituji, že se nám nepodařilo více zjednodušit řízení programu, nicméně je to bohužel důsledek nutnosti zajišťovat vysokou úroveň dobrého řízení těchto projektů a nevím opravdu, jak vyřešit tento rozpor pokud bychom zjednodušili řízení projektu, tak možná bychom se vystavili riziku horšího řízení a možná, že bychom šli někdy příliš daleko, co se týká obav o bezpečnost, ale musím říci, že jsem si zcela vědom toho, co jste uvedla. Co se týká webových stránek, tak proběhla zde určitá práce zbližování internetových stránek programů a spolupracujeme s agenturou na tom, abychom měli konsistentní a dobře propojené internetové stránky navzájem. Také budeme pracovat s DG Connect na tom, aby oba dva podprogramy, aby o nich tedy e, byla vedena konsistentní komunikace. Dále otázka expertů. Paní předsedkyně, s vaším povolením dám slovo kolegovi Karlovi Bartákovi, který vám uvede přesnější informace a vaše otázka o finančních nástrojích a centrální bance. Tady bych zasedal slovo kolegyni Lucy. Dobrý večer. Jak víte, výběr, respektive hodnocení všech žádostí v rámci Kreativní Evropy probíhají pod dozorem exekutivní agentury a komise nezávislými odborníky systém se změnil ve srovnání s minulým kulturním programem, protože pro většinu programu eh, pracujeme na dálku, to znamená nezveme odborníky do Bruselu, aby tam eh, eh, pracovali, ale každý projekt je hodnocen dvěma nezávislými experty, kteří jsou vybíráni podle svých kompetencí a oni hodnotí projekt v součinnosti a když dospějí ke koncenzu o počtu bodů, pak mm, tento tento počet bod je přiznán projektu. Pokud dojde k podstatnému rozdílu mezi stanovisky obou expertů, liší se to na 30, o 30 nebo více bodů, pak je přizván třetí odborník eh, k případu a eh, návrh třetího představuje návrh koncenzu a mm, mm, pak mm, je vlastně tento názor při souzen projektu. Na základě eh, poučení a zkušeností eh, z roku 2013 chceme v roce 2015 eh, začít pracovat se specializovanými experty, kteří budou hodnotit ty projekty, které se pohybují podél té dělící linie. Podle množství prostředků, které jsou k dispozici, musíme v určité chvíli říci, my vybereme tento počet kooperačních projektů, tady je hranice, to může být například u 80 80 bodů a všechny ty, které mají 80 bodů a více, budou vybrány a ty mezi 75 a 85 se mohou lišit pouze o 2-3 body. Takže ty projekty v této zóně budou pak ještě jednou zhodnoceny skupinou expertů, kteří vezmou v potaz i politické priority programu, také vezmou v potaz geografickou rovnováhu, e, e, dále rovnováhu mezi jednotlivými subsektory v kultuře a jejich návrh pak bude předložen tomu výběrovému výboru. A opět poslední rozhodnutí je učiněno výběrovým výborem, který se stává z zástupců komise a výkonné agentury. Doufám, že jsem tím trochu vysvětlil způsob naší práce od roku 2015. Děkuji. And I would like to... A já bych chtěla odpovědět na dvě další otázky, které zde padly. První od paní Trupel ohledně festivalu a způsobilost festivalu. Počet návrhů na festivaly bylo vysoké, byl vysoký, 316 návrhů od 33 zemí, z nich 88 jsme vybrali z 25 zemí. A ty vybrané festivaly představují hezkou rovnováhu mezi globálními festivaly, festivaly eh, pro mladé, pro dokumentární filmy a tak dále. Eh, kvalita návrhu byla rovnoměrná, byla to velmi vys- byla velmi vysoká a vybrané projekty museli mít velmi eh, roz, robustní mechanismy vývoje publika, což nebyl případ některých etablovaných festivalů, které uplatňovaly spíše tradiční přístupy a nevěnovaly tolik pozornosti mechanismu vývoje publika. Můžete prosím zopakovat počet, kolik festivalů jste vybrali? 88 z 25 zemí. So, uh... Pokud jde o další otázku, výběr eh, těch eh, zprostředkovatelů, eh, Evropský investiční fond v rámci dohody o delegování provede ten výběr Parametry tohoto procesu eh, jsou zakotveny eh, v zákoně. Evropský investiční fond bude implementačním subjektem, ale samozřejmě bude přihlížet ke kritériím eh, stanoveným v právním rámci. A to bude také obsaženo v dohodě uzavřené s IF. Profito. Děkuji, omlouvám se, ale chtěla bych využít ještě ve chvíle a položit dvě další otázky. Jedna se týká titulků. To je jedno z opatření, které jsme plánovali, takže titulky a dabování. Nevím, jestli máte už, nebo jestli jste už dostali nějaké požadavky v této oblasti. Vím, že to bylo už obsaženo v rámci pilotního projektu a potom bych chtěla vědět, jak jste na tom eh, ohledně vztahu se třetími zeměmi, protože mm, nemáme už program Media Mundus, ale máme ještě možnost spolupráce se třetími zeměmi v rámci jiných eh, programů. Takže bych chtěla vědět, zda už byly uzavřeny nějaké dohody, nebo zda jsou to ještě ty bývalé dohody, ke kterým se případně doplnila nějaká rozpočtová linie. Myslím si, že to je také bod, který, eh, o kterém bychom měli pohovořit. Ráda bych věděla, jak na tom tedy jsme. So, so there, there are indeed opportunities. Ano, jsou tu skutečně příležitosti spolupráce s třetími zeměmi v Mezinárodním korupčním fondu. Tam to je velmi dobrý příklad mm, spolupráce, kterou chceme rozvinout s třetími zeměmi. Snažím se to tady najít, abych vám mohla dát informace o Um, festivalech. Um, chci získat nalézt informaci o Mezinárodním korupčním fondu, který byl vybrán, protože si myslím, že to je důležitá informace v tomto kontextu. Uh, A... Uh, Možná bych mezi tím mohl stručně poskytnout um, uh, celkové informace o účasti třetích zemí v kreativním programu Kreativní Evropa. Jak víte, tak základ, právní základna umožňuje účast zemí mimo Evropskou unii a jsme, otevřeli jsme ten program od samého začátku těmto zemím. Od začátku tady máme účast EFTA zemí, jako mm, to bývá běžné ve většině evropských programů, pak je tady účast Eh, velké většiny eh, přístupových kandidátských zemí a eh, třeba balkánských zemí. Jediné dvě výjimky jsou na jedné straně Švýcarsko mm, z důvodu známých. Švýcarsko tady s ním vyjednáváme, ale zatím jsme nebyli schopni pro ně otevřít program. A pak máme spoždění s Tureckem, za eh, krok mm, z důvodu finančních příspěvků, ještě to nebylo vyřešeno, takže Turecko se bude od 1. ledna 2015 účastní. A většina těchto zemí se plně účastní podprogramu Kultura a většina z nich se neúčastní plně mediálního subprogramu, podprogramu, protože ještě nezblížili svou legislativu, neopřeli o evropskou audiovizuální eh, legislativu, což je podmínkou pro plnou účast v tomto podprogramu média. A kromě toho tu byly žádosti ze tří zemí východního partnerství a pak jsme ukončili vyjednávání s Ukrajinou, Moldavskou republikou a Gruzí. A tyto tři země se účastní pod programu Kultura také od roku, od začátku roku 2015 a pak se ozvaly nějaké signály zájmu se zemí východního partnerství, ale tady jsme nepokročili příliš daleko. Tak, tak vypadá stav věci. Děkuji. So, so to come back. A teď abych se vrátila k otázce eh, možností spolupráce se třetími zeměmi. Nejprve Mezinárodní koproduční fond, hm, to jsou evropské finanční prostředky, které umožňují koprodukce se třetími zeměmi a eh, těch pět fondů bylo zvoleno a začne se s hm, prováděním aktivit tento rok. Takže to je jedna věc pak mm, hlavní proud eh, mm, eh, eh, médií média, pak podprogram, podprogram média byl proveden mm, a co se týče, tak pak je tady další část. A tady bych řekla, že to je takové zklamání. Máme tady omezený počet těch, kteří by mohli profitovat z tohoto. Je jich jenom, jsou jenom čtyři Eh, eh, access to markets. Eh, tady jde o integraci médií, je tady zvýšená poptávka, ale měli bychom zároveň říct, že ty projekty, které byly dříve financovány, ty nefungovaly moc dobře v této výběrovém kole, takže výsledek byl takový, že máme omezený počet projektů, které jsou takovým mainstreamem nebo které budou pokračovat v tomto novém rámci. A konečně bych ráda řekla něco k těm titulkování. E, to, je, co jsou způsobilé náklady e, pod hlavičkou distribučního mechanismu, protože to je něco, co je velice důležité a proto to plně e, zapojujeme jako část distribučních mechanismů. Solo una risposta. Mm, děkuji. Nevím, jestli kolegové jsou spokojeni vaš, s vašimi odpověďmi, ale myslím si, že jsme obdrželi důležité informace. Ještě chybí eh, informace o těch kulturních ukazatelích, které jsou velmi důležité. Jedná se o to, co je reálné a co není. DG Kult eh, určitě provedla nějaké výzkumy, čili v jaké fázi. Ano, už jsme s tím začali. Není to jednoduché, jak si asi pamatujete, paní předsedkyně, ale je to něco, co musíme naprosto dokončit, abychom mohli provést to hodnocení, které bude provedeno koncem roku 2016, na začátku roku 2017. Ano, takže to je něco, na čem pracujeme. Chci pouze doplnit, že ta oblast ukazatelů, tam chceme spolupracovat těsně, protože je to něco, co je nutné a budeme pracovat ruku v ruce s jednotlivými generálními eh, ředitelstvími, abychom předložili eh, komplexní sadu ukazatelů. Děkuji. Nyní jste mi to skutečně upřesnili. Já jsem se dotkla také studie proveditelnosti, která by měla být předložena v roce 2015, nikoli 2016. To je něco jiného, než eh, čím se zabývá audiovizuální observatoř. A dále pak ukazatele. Tady jsem se domnívala, že Eh, lhůta je 2015, nikoli ten další rok. Ano, bude to, bylo mi zde řečeno tedy, že to bude v červnu 2015. Předsedkyně, ano, to jsou dobré zprávy. Chtěl bych vám, chtěla bych vám poděkovat, že to tady bude dříve než v červnu 2015. Takže chtěla bych vám poděkovat za vaše přispění a všem zástupcům komise i panu Bartákovi. Myslím si, že všechny tyto informace byly mimořádně užitečné a zajímavé, umožní nám to prohloubit eh, naši informovanost a bude pokračovat v této věci. A Myslím si, že jsme, dostali jsme od komisaře pozvání, abychom navštívili agenturu. Velmi rádi toto přijmeme, protože to je program, který mi nesmírně leží na srdci, stejně jako vám samozřejmě a chceme, aby byla co nejlepší spolupráce mezi oběma generálními ředitelství. Děkuji vám, kolegyně a kolegové, za tento dlouhý den, unavný. Vlastně schůze se koná již od včerejška. Děkuji zástupcům sekretariátu kteří nám velmi pomohli a uvidíme se na příští schůzi, ale pravděpodobně se ještě uvidíme předtím na plenárce. Děkuji vám.